Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kolegyně, kolegové, prosím pěkně, posaďte se. I na těch levných místech Evropské lidové strany. Ich darf, äh, Dovolte, abych upozornil, že budeme projednávat bod číslo 8, což je představení balíčku pro evropskou politiku sousedství jednání o rozšíření pro rok 2015 a vítám tady pana komisaře Johannese Hána, který nám toto prezentaci představí. Myslím si, že Evropská komise na základě nového metodického přístupu přispívá k větší jasnosti těchto zpráv. A to je rozumné, dle mého názoru. A proto by i kandidáti o vstup to měli tímto způsobem hodnotit, aby si uvědomili, co musí udělat aby splnili předpoklady pro pokročení vstupních vyjednávání, čili jednání o přistoupení, pardon. A sice ve všech případech e, musíme se postarat o to, ne, pardon, musíme si uvědomit, že to není první zpráva pana komisaře Hána, ale tento přístup je opravdovým pokrokem. Vidíme, že rozšíření dnes stojí po, za, op, máme velmi obtížné mezinárodní podmínky pro taková vyjednávání, máme tady obrovskou otázku migračního problému, ale chápu-li to správně, musím říci, že je rovněž správné, že tento proces vyjednávání o přistoupení je od toho oddělen, protože má-li fungovat rozšíření, Musí se to dít nezávisle na zahraničně politických okolnostech za dodržení pravidel. Jinak by se rozšiřování stalo spíše obtížnou situací. A proto si myslím, že bychom si měli uvědomit, že mezinárodní situace by neměla přispět k tomu, aby se tady dělaly nějaké slevy a úlevy. I to patří k tomu. A chápeme-li to tak to jasně, tak s tím musí souhlasit každý s takovýmto postupem. Pro nás jako pro parlament je důležité, aby kromě ekonomických podmínek, obchodních otázek a celé řady technických otázek samozřejmě byly projednávány otázky fungování demokratických institucí právního státu a dodržování základních lidských práv. Na to parlament vždy kladl velkou váhu a parlament v tom bude i nadále pokračovat a učení z toho prioritu v tomto procesu rozšiřování. Teď bych tedy požádal pana komisaře, aby nám představil svou zprávu. Děkujeme mu za to, že nám umožnil že dorazil dnes a mohli jsme dorazit pravidlo, že nejprve tato zpráva je předložena parlamentu pro informaci a teprve potom to půjde na veřejnost. Já myslím si, že celá řada těch tajemství v těchto otázkách by měla být podřízena právě demokratické kontrole Evropského parlamentu. Je to významný bod a proto srdečně děkuji, že ve vašem nabitém kalendáři jste si, pane Háne, udělal čas a přišel k nám. Já navrhuji, aby vzhledem k očekávanému vysokému počtu řečníků, a v této souvislosti bych rád přivítal také kolegyně a kolegy z národních parlamentů, kteří a které z části už dorazili ještě dorazí během dopoledne, protože s nimi budeme jednat. Srdečně je vítám a řekl bych, že koordinátoři, stínoví zpravodajové a čili koordinátoři a stínový zpravodajové budou mít dvě minuty a na závěr omezíme diskusi na řečnickou dobu jedna a půl minuty a možná, že to budeme muset snížit na minutu, aby se, mohl dostat ke slovu, aby se mohlo dostat ke slovu hodně kolegů. Pane Háne, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za toto přesné zhrnutí našich zásad. A teď budu hovořit v angličtině. Vážení kolegové, vítám i eh, zástupce národních parlamentů a opravdu platí, že jsem moc rád, že vám mám možnost odprezentovat balíček pro rozšíření. A jsem moc rád, že se tomu tak děje na výboru pro zahraniční věci spolu s kolegy z národních parlamentů. Myslím, že to je úplně vynikající příležitost, že k tomu došlo v tomto formátu. Eh, když jsem eh, byl na slyšení, tak jsme hovořili o stanovisku k dalšímu eh, rozšíření a bylo řečeno, že evropská strategie je v této věci nejdůležitější. Já jsem chtěl posílit činnosti v rámci předstupních aktivit, co tomu se tak dělo. Za poslední 12 měsíců se všemi jsem komunikoval. Komise plně pracovala na tom, aby se tyto státy dobře připravily na výzvy, které před nimi stojí. I v těch situacích, kde probíhala politická krize a stávající uprchlická krize tuhle situace jenom zkomplikovala, zvláště na východě Evropy. A jde o stabilitu celé Evropy rozšíření přináší a musí přinášet konkrétní výsledky v rámci reform. A tyto reformy zasahují příslušné země, včetně odolnosti a stability našeho bezprostředního sousedství. A proto politika rozšíření a inteligentní a politika sousedství nejsou mě vylučitelné, naopak se mě doplňují tuto chvíli komise předkládá balíček, který obsahuje celou řadu dalších nových prvků. Oproti minulým rokům, kdy jsme každý rok přijímali novou strategii, tentokrát máme zastřešující strategii na další čtyři roky, to znamená čtyři roky mého mandátu. Tak my musíme dále posílit základ našeho dalšího posuzování zpráv jednotlivých zemí. Musíme brát eh, eh, seriózně v potaz povinnosti členství. Musíme poskytovat jasné pokyny zemím, které kandidují na následující roky, aby byly schopny naplnit předpoklady Evropské unie a ty musí být ještě víc než v minulosti jasně artikulovány. My jsme stanovili kritéria posouzení, aby každá země měla jasno v tom, které eh, části jsou nejdůležitější, jako je občanská společnost, která bude zaangažovaná do eh, přeskumu reform. Budeme se soustředit na návazné oblasti, které jenom doplňují základ našeho posouzení a proces indexace, který bude i nadále páteří politiky rozšíření v rámci mandátu naší komise. My budeme nadále se soustředit na aspekty právního státu, soudní reformy, boj proti organizovanému zločinu a korupci. Je zde jasná soustředěnost na základní lidská práva, boj proti diskriminaci, včetně diskriminace LGBT komunity, romské komunity a tak dále. Rovněž se také soustředíme na reformy veřejné zprávy a chceme posílit hospodářský vývoj, konkurenceschopnost, což je další pilíř hned vedle základních předpokladů. Krom toho aspekty právního státu a, a hospodářský rozvoj, to jsou jenom dvě strany jedné mince. Musím také upozornit na regionální spolupráce. Zde máme, zvláště v rámci berlínského procesu a západního Balkánu, stanovena jasná kritéria. Pokud jde o stávající uprchlickou krize, musíme, musíme posílit spolupráce s širším regionem abychom řešili tento problém, abychom byli schopni identifikovat ty, kteří jsou v tísni a musí dostat pomoc, abychom zajistili ostrahu vnějších hranic a abychom zastavili pašerovatství lidí a organizovaný zločin. Vážení poslance, já bych upozornil na klíčové otázky balíčku 2015 pro jednotlivé země. Začneme u západního Balkánu. Černá hora ta v rámci přestupního vyjednávání eh, včetně otevření osmi kapitol udělala veliký pokrok. Tím se můžeme soustředit na právní stát a posílení právní a právního a institucionálního rámce. Korupce a organizovaný zločin se stále ještě řeší. Je třeba eh, ustavit jasnou strukturu a soustředit se na tom. Já bych využil příležitosti a zopakoval bych potřebu inkluzivního, konstruktivního dialogu mezi eh, vládou a opozici to je dialog, který musí probíhat v parlamentu a je stále naléhavější, když vezmeme v potaz nedávné události v této země. Jenom tato země můžeme najít nejlepší další postup. Srbsko e, udělalo hodně kroků, velký pokrok, včetně otevření několika prvních kapitol. Já jsem si jist, že bude možné tohle realizovat na mezivládní konferenci, která proběhne tento rok Akční plán pro právní stát eh, Srbsko naplnilo, dohodlo se s Kosovem a velmi konstruktivně se stavilo k regionální spolupráci se svými sousedy, srbský pakt a reformní program. Eh, I tyto byly naplněny. Má, Srbsko má v tuto chvíli eh, problém s velkým přílevem uprchlíků, ale vede se relativně dobře. Předpokládáme, že se obnoví závazek prohlubovat a nadále realizovat reformy v oblasti soudnictví, boje proti organizovanému zločinu, korupci, a boje za e, svobodu projevu, boje za posílení e, hospodářského rozvoje a zlepšení veřejné zprávy. Zároveň se Srbsko zavázalo dále normalizovat vztahy s Kosovem Bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie se vede velice dobře, co se týče sladěvání eh, požadavků ve veřejné sféře, ovšem se ukazuje, že politický systém je velmi podkopán politickými zásahy a korupcí. V červnu a červenci se podařilo dosáhnout politické dohody za pomoci některých členů Evropského parlamentu, včetně pana Kukana bylo poukázáno na to, že to je nejlepší způsob, jak ukončit stávající krize. Političtí vůdce musí naplňovat politické dohody v dobré víře. Stejně tak musí naplňovat naléhavé priority reformy. Interetnická situace je nadále křehká a je třeba dokončit přeskum odpovídající dohody. Je třeba realizovat další opatření, aby se dobrovala důvěra mezi etnickými komunitami. Došlo k pokroku ve světle červnové, červencové dohody a komise je zde připravena dále nabídnout doporučení Makedonii co se týče dalšího postupu, to ovšem bude záležet na tom, jestli bude Makedonie nadále lepší snaze naplňovat dohodu z června a července a bude se nadále snažit naplňovat priority reformy. Budeme to řešit opětovně a to po volbách na jaře příštího roku. Albánie. Zde Vítám jasný a stabilní pokrok, co se týče řešení klíčových otázek pro zahájení přestupních rozhovorů, tak aby bylo možné se eh, zařadit na integrační eh, cestu. Je třeba provést reformu soudnictví a eh, vytvořit se lepší zázemí pro boj proti korupce, systematický a systematičtější přístup k ochraně lidských práv musí být dalším naplňovaným předpokladem. Eh, je rovněž třeba eh, přijmout předpisy týkající se náhrad a kompenzací a restituci. Eh, iniciativa z prosince 2014, iniciativa OSN, co se týče stabilizace a zahájení přestupních rozhovorů a přeskum stávající reformy socioekonomické situace právního státu a naplňování reform. V tomto směru vítám některé výsledky, které se podařilo dosáhnout od června, strukturovaný dialog ohledně spravedlnosti a soudnictví se zdá, že je tím eh, pravým místem pro řešení otázky a právního státu. Eh, Bosna Hercegovina by měla v budoucnu zlepšit další koordinační činnosti a po přistoupení Chorvatska Kosovo přijalo eh, celou řadu náročných rozhodnutí, včetně specializovaných senátů. Došlo k dohodě s Bělehradem a my uznáváme, že toto jsou klíčová rozhodnutí. Nicméně šestiměsíční uh, vyčkávání mělo své dopady a je třeba se nadále soustředit na program reformy. Spolu s eh, vysokou představitelkou paní Mogherini jsem podepsal dohodu s Kosovem 27. října ve Štrasburku. To byl historický krok mezi vztahy EU a Kosovo, Kosovem a v rámci integrace balkánského regionu. A já se těším na to, že poté, co tento parlament schválí tuto dohodu, že dojde k jejímu naplňování. Teď už se dostávám k Turecku. Zde máme klíčové společné plány a výzvy, zvláště ve světle stávající uprchlické krize. A Turecko přijalo více než 2 miliony uprchlíků z Iráku a Syrie. My jsme posílili spolupráci v rámci společného plánu pro uprchlíky a v rámci migrační politiky, které jsme s panem místopředsedou Timmermansem vyjednali. Jenomže naše vztahy s Tureckem se netýkají pouze migrace, jsou to celé jsou to celá řada dalších zájmů, zahraniční politika, energetika, obchod, ekonomické vazby a komise doufá, že dojde k zastavení násilí v Turecku a že se vrátíme k, k, k jednacímu stolu ohledně kurdské otázky. A že budeme nadále řešit uh, svobodu uh, shromažďování, svobodu uh, slova a další základní svobody, zvláště pokud jde o vyhrožování novinářům a omezování mediálního zákona a omezování novinářské práce. To jsou klíčové oblasti, které jsou naprosto nenahraditelné v rámci procesu přistoupení Turecka. Je to v tureckém zájmu tedy začít naplňovat tyto požadavky a my se nadále angažujeme a hovoříme s tureckou vládou. Doufáme, že se podaří zachovat tempo, které jsme nastavili a doufám, že se podaří dosáhnout jasného kvalitního pokroku v rámci jednání s Tureckem. Příští rok bude obdobím, eh, základním obdobím pro eh, země rozšíření. My máme teď jasno v tom, co je třeba udělat v následujících letech a v dlouhodobém horizontu. Tyto země musí naplnit předpoklady reform a vaše podpora, podpora tohoto výboru a dlouhodobé bilaterální vztahy s těmito zeměmi budou naprosto zásadní a proto se těším na reakci Evropského parlamentu na jednotlivé zprávy ohledně našich zemí Děkuji vám za podporu v posledních letech, děkuji za podporu, kterou jste poskytli mě osobně i některým našim členům a pracovníkům zvládat jednotlivé výzvy v jednotlivých zemích v rámci a politické situace. Děkuji. Děkuji vám. A teď má slovo kolega Preda, koordinátor Evropské strany lidové a je příslušný pro vyjednávání s Bosnou a Hercegovinou jako zpravodaj. Máte dva minuty, pro, dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit jako koordinátor a teprve později jako zpravodaj. Pochopili jsem to správně. Takže teď mám na hlavě lmu koordinátora a dovolte, abych z tohoto titulu poblahopřál panu Hánovi Eh, za vypracování tohoto balíčku pro rozšiřování a musím říci, že tady vidím velice vyváženou zprávu. Kontext, co se týče schvalování, není zrovna ten nejlepší. Kontext vyjednávání v souvislosti s uprchlickou krizí a konflikty v našem sousadství, které představují ohromné výzvy. A skutečně politika rozšiřování a, jak už to říká strategický dokument a investic bezpečnost, stabilita Evropy e, je důležitá právě v čele těchto výzev. Skupina EPP e, se snaží o úspěch tohoto vyjednávání a za udržení evropského ducha vyjednávání s kandidáty i potenciálními kandidáty. Co se týče stabilizace kontinentu, musíme také dbát na dodržování lidských práv a právního státu. Jsou to konstantní věci politiky. Prodlužování třeba realizovat kodaňská kritéria, uskutečňovat nezbytné reformy pro uskutečnění přidružení. Schválení nové metodologie v rámci balíčku 2015 Evropský parlament již mnohokrát žádal a jistě to přispěje k viditelnosti vyhodnocovacího procesu podle jednotlivých kandidátů. Právě mi někdo říká, že mohu hovořit o Bosně a Hercegovině. Takže vám děkuji, že je mi to umožněno. Co se týče Bosny, musím říci, prosím vás. Eh, prosím vás, musíme dodržovat ty dvě minuty, protože máme jenom jednu hodinu. Jste jeden z koordinátorů, takže máte stejný eh, čas jako zpravodaj. Všichni potřebují 4 a 5 minut a potom eh, ostatní už nebudou mít příležitost promluvit. Takže prosím, dodržujme řečnickou dobu. Thank you very much for okay. your understanding. Merci infiniment. Donc, euh, je suis dans une situation cette année. Děkuji mnohokrát. Zpráva týkající se Bosny a Hercegoviny je pozitivnější než ta předchozí. A ale v rámci toho krátkého zhrnutí mohu říci, že tady došlo k regresi pouze v jedné oblasti a to je svoboda projevu. Není to detail, ehm, proto to, že tyto podmínky svobody projevu ještě nejsou zajištěny, tak jak to hodnotí komise. Ale pokrok tohoto roku ukazuje, že země se pohybuje správným směrem, došlo k pokroku schválení všeho programu politických sil, vstup, vstoupení v platnost opatření pro stabilizaci v červnu, další reformy a proto tento kandidát pokročuje předu s realizací reformy. Minulý rok byl charakterizován určitou politickou nestabilitou, která může představovat určitou překážku pro uskutečňování těchto reform. reform. No, tak teď konec Zdroje této nestability politické vznikly na základě konfigurace federální vlády a dalším zdrojem eh, je Republika Srbská, která tady měla velice mm, znepokojivé referendum. A panu komisaři Hanovi jsem chtěl něco říct je kandidatuře, protože celá řada zemí předložila také žádost o kandidatury. A děkuji vám za vaše pochopení, pane Broku ale já jsem se teprve teď dověděl, jaká tady budou pravidla pro řečnickou dobu. Já jsem předtím vysvětlil, jak budou vypadat pravidla a tudíž vás žádám, poté co bylo odstraněno toto nedorozumění, aby ostatní kolegové eh, to respektovali. Pan Hán za hodinu odejde, takže můžete mít, jaké chcete otázky potom, ale nedostanete na ně odpověď, tak se podle toho zařiďte, prosím. Slovo teď má pan Howitt, který je zároveň koordinátorem a zastává paní, zastupuje paní Tyrie v souvislosti s Tureckem. Ty jsi veliký příklad. Děkuji mnohokrát, pane Broku, pokusím se dodržet řečnickou času. Já jsem e, trošku smutný, že ta zpráva byla zveřejněna se spožděním my jsme o tom hovořili i soukromně. Každopádně tedy děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel tu zprávu takto zveřejnit. Ono je vždycky samozřejmě důležité eh, to, co říkáme, to, co neříkáme, takže eh, musíme dávat pozor také, jak se vyjádříme k tureckým volbám, protože samozřejmě nechceme nějak ovlivňovat jejich domácí politiku. Ehm, já si vážím toho, že tam máme důraz v této zprávě na právní stát. Ehm, pak ještě se zeptáme na identifikování takzvaného backslidingu a to si myslím, že je důležité. Také je potřeba, jak jste správně, jak správně v té zprávě je, ehm, přiznat si, že se potýkáme s obrovskou ehm, uprchlickou krizí a tahle ta krize prostě eh, je něco, co je samostatným tématem, stejně tak jako je rozšiřování samostatným tématem. Eh, také je dobré, že otevíráme kapitoly o základních právech ze řadě zemí a Konkrétně tady mám na mysli i Turecko a také Makedonii. Pokud Evropská unie poskytuje peníze za spolupráci, tak eh, to prostě musí znamenat nabídku eh, finanční pomoci. Eh, protože tady samozřejmě nemůže jít pouze o nějaké recyklování prostředků, které byly míněny na něco jiného. Ehm, tady opravdu musíme myslet na nějaké nové investice, co platí pro země západního Balkánu a Turecko, protože pokud jim nepomůžeme právě v té oblasti uprchlické krize s nějakými jasně vyčleněnými prostředky, tak samozřejmě podkopáváme svoji vlastní politiku. Evropa musí postupovat velmi opatrně, musíme eh, postupovat tak, abychom nikoho nevyprovokovali ehm, Jinak e, samozřejmě skupina socialistů a demokratů stále chce znovu nastartovat e, rozšiřování, protože to patří k, mm, k procesům, které jsme si takto nastavili a my si opravdu myslíme, že je škoda, že jsme to pozastavili. My se tedy um, doufáme, že zejména tedy znovu otevřeme další kapitoly se, ve vyjednávání se Srbskem. Také doufáme, že udělíme kandidátský status dalším zemím. Ehm, máme samozřejmě dobře nastavená kritéria pro eh, eh, proces rozšíření. Doufám, že tato kritéria udržíme i v dalších letech. Ehm, má kolegyně dnes nemohla přijít, protože eh, došlo k umrtí rodině, takže my samozřejmě všichni vyjadřujeme upřímnou soustrast, ale za ní tady říkám Eh, tedy tyto věci, kdy se opravdu musíme zaměřit na podporu eh, například Turecka, co se týče této migrační krize. A myslím si, že bychom také měli otevřít nové relevantní eh, kapitoly pro vyjednávání. My opravdu si myslíme, že Turecko je důležitým partnerem pro řešení migrační krize a také vůbec situace v Syrii. Moje otázka na pana Hána od, ohledně um, Eh, Turecka je, jakou kapitolu hodláte v následujících eh, měsících otevřít. A co třeba kapitoly 23 a 24? Eh, můžete se k něm vyjádřit konkrétně? Kolegové, to bylo zase skoro čtyři minuty. To znamená, ostatní koordinátoři to budou uh, také chtít tak dlouho, to znamená, že jiní členové se nedostanou ke slovu. Slovo teď má pan kolega Čenok, který, eh, který píše zprávu o Montenegro. Děkuji. ICR eh, e eh, je, tedy EKR je pro rozšíření EU, ale my si uvědomujeme, že teď v tuto chvíli nemůžeme postupovat takzvaně business as usual, protože Evropa se potýká s naprosto existenciální krizí, co se týče e, problémů v eurozóně, možností takzvaného Brexitu mé země a teď samozřejmě ta obrovská vlna migrace mm, ať už tohle ty migranti jsou ekonomičtí migranti nebo uprchlíci, nepřichází pouze ze Sýrie, Eh, pochází i ze zemí, jako je Afghánistán, Pakistán, Eritrea, Nigerie, Sapsárská Afrika a další. Ale dokonce také z Albánie, to je myslím čtvrtá země, eh, co se týče počtu uprchlíků, a to je přitom člen eh, NATO a Eh, kandidátská země EU, takže eh, my víme, že Evropská komise eh, udělala mnohé proto právě ve vyjednávání s Albání v otevírání řady kapitol, ale třeba Černá hoře, hora, která také už otevřela řadu kapitol, má stále řadu problémů, jako třeba boj s organizovaným zločinem, který je potřeba vyřešit. A Potom máme země jako Srbsko, Kosovo a další, které se také potýkají s problémy se organizovaným zločinem. Co se týče Makedonie, tam máme v podstatě jakési, to je v, pozastaveno v jakémsi limbu a teď je potřeba, abychom se tomu věnovali, abychom Eh, otevřeli vyjednávání, eh, která jsou stále doporučována, ale ještě k nim nedošlo. To samozřejmě se zase odvíjí od stability v dané zemi a potom tam jsou ještě potíže, třeba řekněme, mezi vztahy mezi jednotlivými etniky. Turecko je stále problematické. V posledních letech se ukázaly problémy eh, se zatýkáním novinářů, otázky lidských práv a podobně. Eh, vůbec se teď klademe otázku ohledně nezávislosti soudů a role, kterou Turecko hraje v podpoře dihadistických skupin v Syrii v té občanské válce, která tam panuje. Nicméně Turecko stále je obrovsky důležitým hráčem a partnerem a eh, doufáme, že se hraje konstruktivní roli při řešení eh, dlouhodobé mm, otázky Kypru. Moje otázka na pana Hána je, bude Turecko respektovat teď po návštěvě kancléřky Merkelové ehm, svou readmisní smlouvu s Řeckem, to, že si vezme zpátky ty eh, hospodářské migranty, kteří se dostali do Řecka a teď by se měli vrátit zpátky na tureckou půdu. Předsedující, poskoušel se vám držet eh, roka, eh, odjíma čas. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím dodržet řečnickou dobu. Bez pochyby je zpráva Evropské komise ve srovnání s minulými roky pozitivním pokrokem eh, a přitom se eh, předkládá za dramatické situace, ve které se nacházejí západobalkánské země. Rozšiřování teď není mnoho velmi populární. Méně než v minulosti, kdy se zdálo, že v Evropě dochází pouze k pokroku a že neexistují žádné hranice a meze pro vyjednávání. Já bych rád poděkoval panu komisaři za jeho angažovanost pro pokračování roz, politiky rozšiřování Evropské unie. Domnívám se, že do této zprávy zahrnou všechny problémy a za tomu velice děkuji. Jeden z prvků způsobujících eh, ovlivňování diskuse je bez pochyby uprchlická krize a její důsledky a dopad na západobalkánské státy. Je správné, že zemím, které jsou na té balkánské trase, eh, se snažíme víc stříc, protože oni, oni čelí velké výzvě. Situace je svízelná a je velice jednoduché vyjadřovat kritiku. Je mnohem jednodušší kritizovat, než pochopit, v jaké situaci se nacházejí. Tyto země mají slabou hospodářskou situaci a k tomu přistupuje další skutečnost. A sice geostrategická situace v evropském sousedství což je nesmírně významné pro kandidátské země. Pakliže geostrategická situace v sousedství ovlivňuje náš postoj eh, vůči rozšiřování, má to svůj dopad. Já bych rád řekl něco k Makedonii. Je velice důležité, aby Makedonie dostála všem povinnostem vyplývajících z dohody z Prženu. Je ale také důležité, aby komise splnila své povinnosti. Neboť pan komisař tady dal podmíněný příslip pro rozšíření této země. Děkuji. Καλωσορίζω τον κύριο Χάν για την παρουσίαση της έκθεσης. Νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να σχολιαστεί... το... Děkuji, vítám pana Hána, který nám odprezentoval zprávu, ale musím říct, že to vypadá, že to prodlení bylo účelové. Evropská unie se nezdá, že by se stavila k Turecku upřímně a poctivě. Za zavřenými dveřmi říkáme, že přistoupení nebude, veřejně říkáme, že je zde možnost přistoupení v dohledné budoucnosti a Turecko předstírá, že tuhle hru nechápe. A já jsem léta byl v politice a v politice je potřeba se ve stazích chovat poctivě a slušně a říkat, co si myslíme. Nesnažit se diplomaticky dosáhnout jiným, jiných účelů. Já jsem byl v Abakiru když se monitorovali volby a musím říct, že před každou volební místností byly ozbrojené jednotky a tanky. A to není klima svobodných voleb. Co se týče Kurdů, tak Evropská unie by měla říkat, co se myslí. Turecko nevyřeší tento problém. Přesně naopak snaží se potlačovat všechna práva Kurdů, jak jen může. Co se týče Kypru, tak vy správně říkáte, že řešení by mohlo nastartovat další možnosti přistoupení Turecka. A to znamená, a to chci říct úplně jasně, že nebudeme otevírat další kapitoly, dokud nedojde k pokroku, co se týče Kypru. Nejde najít jediného kyperského politika, který by byl schopen otevřít jakoukoliv kapitolu, aniž by došlo k pokroku v kyperské záležitosti. Děkuji. Um, vážený pane komisaři, Vážený pane předsedo výboru, za prvé musím vyjádřit svoje podivení nad tím, protože to tedy jsem velmi překvapena, že si ehm, dáváme tak málo času, abychom zhodnotili hodnotící zprávy tolika kandidátských států. Tento postup ve srovnání se situací eh, s jednotlivými zeměmi kandidátskými vůbec nepovažuji za přiměřenou a toto omezování řečnické doby pouze odráží to, že se zvolil naprosto nesprávný postup pro představení těchto zpráv. Děkuji vám, pane Fleckensteine Pakliže smím něco připojit, hovoří oba najednou. No, ale já bych ráda, kdybyste mě nechal domluvit. Ano, prosím, milostivá paní. <coughs> situaci na Balkáně bych ráda řekla, že jsem minulý týden jela přes Makedonii a slyším zprávy od kolegů z jiných balkánských států a mě ve vašem hodnocení chybí naprosto jasné hodnocení toho, co vzniká na základě evropské politiky laissez-faire, to znamená, nech to dělat a nepomáhají. To je frustrace, která vzniká u občanů v těchto státech, eh, kterou již nelze přetrumfnout. Je tady veliká skepse vůči evropskému přistupovacímu procesu. To roste ze všeho nejvíce a mě tedy chybí v prezentaci, kterou můžeme posoudit. Těch do, ty dokumenty jsme dostali teprve dneska ráno. Hm, později až někteří novináři bych ráda podotkla. Ale ten, v tomto celém úvodu dnes ráno mi od vás tedy chybí jasná výpověď k tomu, jak chcete postupovat proti tomuto skepticismu a jak, chceme, jak chcete skutečně rozvíjet evropské strategie, které budou zaměřeny na hospodářský rozvoj v těchto zemích, boj proti korupci a také na znovu si uvědomění základních hodnot Evropské unie, protože svoboda tisku, pluralita názoru a tak dále v mnoha zemích, o kterých jste hovořil na Balkáně, vůbec není v dobrém eh, v dobré situaci, v dobrém stavu. A k Turecku, tady mám tedy otázku, o tom je taky třeba diskutovat. To, co se tam teď děje, v první řadě s uprchlickou krizí, zda to souvisí s uprchlickou krizí, anebo zda to je skutečně regres vyjednávání s Tureckem. Já se domnívám, že pakliže zpráva, jak jsem si přečetla v novinách, Eh, by měla být tak kritická vůči základním právům a demokracii, že potom pochopitelně tady musíte říci, jak chcete vést vyjednávání k existenci právního státu, jak to chcete tu kapitolu vůbec otevřít a jak je to možné udělat to v souvislosti s blokádou, kterou slyšíme, která je podporována z Řecka a Kypru. A důležitá otázka, já vás teď přeruším a vypnu vás mikrofon, ale důležitou otázkou je rovněž to, co Eh, eh, může být s evropskou pomocí dosaženo pro lepší stabilitu. Eh, I vy musíte dodržovat dobu dvou minut za prvé. Za druhé, my tady máme informace od pana komisaře, tak jak to probíhá vždy. Pan komisař který naštěstí vyslovil ochotu a odsunul svou služební cestu, aby mezi nás dnes přišel. Je to běžný postup, jak to děláme vždycky a slouží to pouze k tomuto účelu. Za třetí, eh, když podrobně eh, probíráme témata, za to jsou příslušní zpravodajové ve svých zprávách a vždy tě, k těmto zprávám o pokroku budeme jednat xkrát v našem výboru, než s tím půjdeme jako se stanoviskem před plénum a hlasování. Myslím si, že tento postup by měl být akceptován. Rozhodně nebylo úmyslům dnes tady diskutovat a zároveň s konečnou platností posoudit proces přistupování. Takže vás velice žádám, abyste tímto způsobem se nepokusovali směšovat záležitosti. A teď má slovo pan Kábr. Děkuji. Když hovoříme o balíčku pro rozšíření, tak bychom měli Eh, jasně říci, ač, že je to velmi důležitá téma, které je na eh, že, špičce našich priorit. A když uh, hovoříme o odpovědnosti a spolehlivosti, tak bychom měli také si nejprve zamést před vlastním Prahem. Nebylo by lepší, kdybychom nejprve se zamysleli sami nad sebou, pokud jde o východní partnerství, tak já bych chtěl, abychom se zamysleli nad Ruskem. Je to velmi náročné období, pokud jde o e, vztahy s Ruskem a harmonizace a ruským postupem do nových oblastí. Určitě se zintenzivní vztahy mezi EU a Ruskem a rozšíření by způsobilo další problémy v souvislosti s Ruskem a také to omezilo naše možnosti, jak budovat další trhy, což je určitě problematické. Ale zdá se, že řada předkládaných politik neznamená nic jiného než jenom eh, provokace. Není, se dostávám k Turecku, tam už je jasný vztah prostřednictvím na to a vy jste hovořil o nedostacích, o kurdech, o o problémech s lidskými právy. Proč nepřijmout to, jak to vypadá? My jsme Turecku nabízeli politikou cukru a byče hodně přistoupení a možná to nebylo až tak eh, vážně míněno. A je jenom určité procento pevniny a území Turecka, které se nachází v Evropě. Takže to je, jak to je. Měli bychom eh, se uvědomit, jak to je. Mě totiž děsí ten přístup, který v tuto chvíli uplatňujeme. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já dodržím své dvě minuty. Nejprve, pane komisaři, vy jste mi spíše sympatický a rovněž zůstávám konzerv- křesťanským konzervativcem a bohužel to, co vám řeknu, vás nepotěší. Vaše politika je stroskotání, je neúspěch z nejrůznějších důvodů. Za prvé proto, že e, to je úplně na prázdno. Pochodujme, pochodujme, rozšiřujme se, rozšiřujme se. Bohužel, ale k čemu? k něčemu, co absolutně není zvládáno a co už ukazuje současnou Evropu. Teď to vidíme v hospodářské krizi, vidíme to v uprchlické krizi, v migrační krizi. Vaše polita je, politika je také neúspěchem v souvislosti s politikou a demokracií. Podívejme se na mafiánské systémy, v jednotlivých zemích, které rostou a byly dokonce favorizovány vaší politikou. A to je dokonce ještě horší. Vaše politika je rovněž neúspěchem, protože znamená nešťastný konec Evropské unie a Evropy. V okamžiku, kde by bylo nutno se uzavřít a e, e jasným způsobem definovat přísnou politiku, vy se rozptilujete. To, co by bylo potřeba udělat, je spolupráce s Ruskem. Takovou, kterou vy sankcionujete právě proto, aby se upřednostnila, aby se zlepšila bezpečnost ve střední Evropě. Je to tato odhodlaná politika, která by byla důležitá v boji proti organizovanému zločinu, kterou rozhodně nemáte. Bohužel vám to musím říci a je mi to velice líto, protože já zůstávám kulturním a civilizovaným Evropanem. Děkuji mnohokrát. Teď bychom s Ruskem měli se organizovat novou jalskou konferenci, abychom Evropu dali znova do pořádku, nebo jsem to špatně pochopil? Slovo teď má pan, pan Elister za Srbsko. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj pro Srbsko bych chtěl poděkovat komisaři Hánovi za prezentování balíčku pro rozšíření a děkuji za dobrou a odvedenou práci ve vaší funkci. Když to srovnám s poslední zprávou o pokroku dané země, tak se domnívám, že nemáme jenom chválu a kritiku. Je to mnohem víc, mnohem víc detailně zpracované pojednání o dané zemi. A jako zpravodaj pro Srbsko musím říct, že je velmi důležité a náročné otevřít první kapitoly, to by se mělo v, rychle stát. Jakmile se otevře první kapitola, tak začne opravdová práce. Já se domnívám, že Srbsko je na cestě do Evropské unie a hodně toho bude záležet na tom, jak se Srbsko povede. Já se chci zeptat pana komisaře, jaké první kroky chce Evropská unie podniknout a jestli bude první kapitola otevřena do konce roku. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, jedno věto předem. Eh, je skutečně škoda, že máme pouze jednu hodinu, protože to není normální zasedání po té, co komise podle mého názoru nejednala dobře a vícekrát posunovala termín a tím vyslala signál, který podle mě není dobré. Kalbany tři věty, protože jsem si dosud nemohl nic přečíst. Myslím si, že reforma justiční eh, je prioritou číslo jedna v příštím roce. Musí být alespoň pravidla hry společně s velkými partami, eh, stranami, protože se jedná o ústavní záležitosti a potom tyto také realizovat. Za druhé, před zhruba rokem jsem byl s kolegou Kukanem v Tyraně a hovořili jsme o kriminalizaci, nebo ať už to chcete nazvat jakkoliv. Můj pocit je, že bychom v průběhu tohoto týdne s oběma velkými stranami povedeme rozhovor, který doufejme přispěje k tomu, že toto téma bude, mít uzav- bude moci být uzavřeno v Evropském parlamentu ještě koncem tohoto roku a podle mne je pozitivní, že jsou si ty strany tak blízko. Uvidíme, zda to dobře zafunguje a bude to mít dobrý konec. Děkuji. Předseda nehovoří bohužel do mikrofonu. Dostáváme se eh, k normálnímu postupu, pak, když to ještě časově bude možné, slovo má teď Picula na minutu a půl. Hvala lijepo, předsedniče. Gospodine povereniče, eh, na počet... Děkuji, pane předsedo, pane komisaře. Dovolte mi prv, v prvé řadě představit, co jste říkal. Krize posílila potřebu spolupráce na západním Balkáně a já s vámi souhlasím. Proto chápu nový postup, novou metodiku, která se objevuje ve zprávě o pokroku jednotlivých zemí. Nový postup se už objevuje od prosince 2014 postupu v souvislosti s Bosnou a Hercegovinou a došlo už k nějakému postupu a pokroku od okamžiku uzavření smlouvy o přidružení. Bohužel před několika dny byl problém v Sarajevu, který se může opakovat v budoucnu. Spolupráce mezi EU a Bosnou a Hercegovinou musí zahrnovat i parlamentní spolupráce a spolupráce parlamentních výborů. To se bohužel nedáří. Část e, sněmovny je proti a chce, aby jednací řád odpovídal přesně jejich jednacímu řádu, což se odvíjí od dohody v Daytonu. My jsme na tohle nemohli přistoupit, bez jednacího řádu jsme nemohli zpracovávat doporučení, a tak se nepodařilo dosáhnout výsledku, které veřejnost očekávala. A Rada pro stabilizaci a přidružení se bude už brzy ustavovat a já doufám, že na této radě se budou tyto otázky řešit, aby se, abychom se takovým problémům v budoucnu vyhli. Děkuji. Thank you, Chairman. Děkuji jsem zde. Politika EU, rozšíření, tam jde o důvěryhodnost evropských politik, protože my tam ukazujeme zemím, že jsme ochotní podpořit je na jejich cestě do Evropské unie a je to tedy jakýsi test důvěryhodnosti pro nás, pro všechny, nakolik e, jsme opravdu ochotni to udělat e, Mnohokrát zde zazněl problém korupce jako velký problém, se kterým se potýkají všechny kandidátské země. Eh, pokud eh, nebudeme řešit korupci adekvátně, nemůžeme očekávat žádný pokrok v cestě těchto zemí do EU. Takže moje otázka je, jaké snahy bychom měli podniknout, abychom bojovali proti korupci v těchto zemích, aby tyto země byly připraveny na vstup. A potom také o posílení administrativních kapacit. Evropská komise vnímáme tedy potřebu ze strany komise zaměřit se konkrétněji na každou jednotlivou zemi tak aby mohla poskytnout jasnou a, jasné a včasné poradenství tě, těmto zemím. A teď zase v kandidátských zemích, co by měli udělat pro budování státu, tak aby jejich přípravy byly co nejefektivnější. Děkuji. Das nächste hat das Wort Frau Valero. Na slovo paní Valero. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag har... Eh, Děkuji. Já se věnuji zejména eh, Turecku více než těm ostatním zemím. A teď vlastně tady vnímám takové směšování otázek migrace a rozšíření. Eh, říkáme, že na jedné straně chceme podpořit lidská práva a tak dále, a na druhé straně říkáme, když si vezmete ty uprchlíky, které my nechceme, tak eh, dobrá, eh, nebudeme si dělat zase takové starosti ohledně porušování lidských práv v Turecku. Já bych byla ráda, kdyby mi to pan komisař mohl trochu vysvětlit. Po, těch volbách, které proběhly, zprávy, které jsme dostávali od nejrůznějších aktérů, eh, kteří hovořili o volebních podvodech. Já nevím, jestli opravdu tam došlo k podvodům při těch volbách, ale přeci jenom je mm, dobré se, se na to trošku posvítit. Eh, také podle některých zdrojů vlastně celý ten předvolební proces nebyl úplně férový. A potom otázka je, jestli máme nějakou možnost eh, mediace mezi eh, Turky a Kurdy. Protože pokud, tenhle ten, eh, pokud to nějak nevyřešíme, tak samozřejmě budoucnost nevypadá růžově pro Turecko a Kurdistán. kolegy z Evropské... Děkuji vám, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové z národních parlamentů letošní zprávy projednáváme ve velice obtížném politickém kontextu. Já souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že eh, toto území se stalo ještě důležitějším. Já vítám jakýkoliv pokrok v kandidátských zemích a zároveň lituji frustrace, ke které dochází a která neposiluje zrovna proces rozšiřování. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že tato frustrace bude odstraněna eh, politickou vůlí. Já bych navrhl, abychom odstranili metody, eh, které k tomu vedly abychom se snažili provozovat politiku a také náladu pro rozšiřování. Musíme posilovat soudržnost regionu e, pro budování evropských hodnot, co se týká Makedonie. Myslím si, že tam došlo k určité normalizaci za pomoci Evropské komise a za pomoci našich kolegů. Já bych si přál, aby vnitropolitická soudržnost byla posilována a aby Makedonii to pomohlo k tomu, aby rychleji mohla se přiblížit Evropské unii. Domnívám se, že bychom neměli čekat až na příští volby, abychom teprve po volbách jednali o určitých záležitostech, měli bychom jednat již teď. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji za tuto prezentaci těchto dokumentů o politice rozšíření. Mě by ale zajímalo proces přeskumu evropské politiky sousedství, protože vy také zodpovídáte za tuto politiku všichni se shodneme na aktivní eh, evropské politice partnerství. Tahle ta politika má podpořit rozvoj prosperujících států v našem sousedství a samozřejmě to zase posílí naši vlastní bezpečnost a prosperitu. Vy víte, že sousedé sousedů by neměli mít možnost diktovat podmínky, eh, nakolik se EU zapojí v zemích svých partnerů. Takže mě trošku znepokojilo, když jsem se dozvěděl o návštěvě komisaře a ESVČ do Moskvy pro mm, konzultace ohledně výsledků přeskumu evropské politiky sousedství. Tyhle ty výsledky, které potom budou předloženy členským státům teprve po dvou týdnech, pokud se nemýlím 18. listopadu. Pokud je to pravda, Znamená to, že máme takový nějaký přístup Rusko na prvním místě a tím vlastně se vzdáváme ambicí nejenom našich eh, partnerů, ale také své vlastní ambice. Pokud se vzdáme svých eh, politik a principů, určitě nedosáhneme eh, deeskalace mm, problémů. To si myslím, že bude vnímáno spíš jako slabina. A slabost vždycky vyzývá k agresi. Takže, pane komisaři, můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Děkuji. Já bych nejprve rád poděkoval panu komisaři Hánovi za mm, práci, kterou odvedu v podmínkách, které vůbec nejsou eh, lehké. Já jsem stínový zpravodaj k otázce Bosny a Hercegoviny a v letošním roce jsme na tom tedy jsme v lepší situaci, než to bylo v minulém roce. Víme, že, že občané Bosny a Hercegoviny chtějí dosáhnout pokroku a političtí vůdci také slíbili ambiciozní reformní agendu, která má za účel stabilizovat ekonomiku, eh, vytvořit pracovní místa a zlepšit fungování státní zprávy, ale samozřejmě to nikam nepovede, pokud eh, to nevede k jasným krokům. Takže tam se samozřejmě musíme eh, vzdálit eh, různých ehm, problémů, které panovaly politické scéně řadu let, jako oddělení části země a podobně. Takže já si třeba dělám také starosti o ehm, referendu, které je ohlášeno v Srbsku. Také se bojím, jak to ovlivní integritu Bosny a Hercegoviny. A vlastně si myslím, že to odvádí pozornost od eh, reálných sociálních a ekonomických problémů, se kterými se lidmi, lidé potýkají. Takže má otázka na vás, pane eh, komisaři co udělala komise pro zlepšení zapojení občanské společnosti a pro zvýšení transparentnosti reformního procesu a co říkáte na to referendum Srbska. Děkuji. Nyní dám slovo panu komisaři. Yeah. That's fair. Should I do? Commissioner. Yeah. Vielen herzlichen Dank. Äh, zunächst Děkuji vám mnohokrát. Nejprve äh, za sebe bych řekla, ještě budou existovat možnosti pro to, abychom diskutovali äh, spolu tyto zprávy. Vycházím z toho, že aktuálnost těchto zpráv v příštích týdnech a příštích měsících nestrátí ani v dobrém, ani ve zlém na aktuálnosti, takže budeme mít ještě celou řadu možností diskutovat o těchto záležitostech. Za druhé, a to je především na adresu zástupců národních parlamentů, eh, kteří nesledují stabilně naše diskuse a neúčastní se jich filozofie rozšíření, eh, vyjednávání o rozšíření jsou ani ne tak vyjednáváním jako procesem a to bych tady mm, skutečně rád vyzdvihl. Je to proces, kde se jedná především o to eh, věci, věcmi pohnout a realizovat je skutečně tak, aby byly trvale udržitelné. A když se podíváme na situaci s ohledem na korupci v těchto státech, tak zase na druhou stranu musím říci, že v těchto zemích existuje legislativa, eh, která naprosto odpovídá našim evropským standardům, aby eh, se na to zareagovalo. Ale oč se teď jedná, to je aplikace, používání, prosazování těchto zákonů. A tady je třeba, aby byl dodán důkaz o tom, že tato mm, legislativní opatření nejsou pouze na papíře, nejbrž jsou odpovídajícím způsobem rovněž prosazovány a to chce svůj čas. A proto si myslím, že je přiměřenější hovořit spíše o procesu než o prostých vyjednáváních. A to se týká celé řady oblastí, zejména oblasti základních práv. A tady máme potřebu, všechny země mají potřebu tady leco zdohnat, jak víte všichni, a nelze to jenom odbít tím, že se řekne, tak teď se jedná o zásady, ale je to třeba odpovídajícím způsobem podložit dokumenty. A když si vezmu otázky paní Harms, a sice jakým způsobem e, tato unavenost, rozšiřování, která se šíří nejenom u evropských občanů Evropské unie, jakož i v těch dotečných zemí, tak se jedná prostě o to, dokumentovat, v čem spočívá přidaná hodnota pro jednotlivé občanky a občany v kandidátských státech přistoupí-li eh, do eh, trik Evropské unie. To jsou prostě zlepšení životních podmínek. Týká se to <clears throat> individuálního životního prostoru, jakož i hospodářských perspektiv. A proto, abych tak řekl, kromě mm, i nadále prioritního zaměření na jednotlivé základy je nutno také e, dbát jako na prioritu na hospodářský rozvoj v těchto zemích, protože jedině když budu mít perspektivu hospodářského rozvoje, mohu rozvíjet také určitou potřebu a postoj občanů a občanek, aby v těchto zemích zůstávali a aby neodcházeli. Neboť zpravidla ti nejlepší e, ze společnosti odcházejí. A to samozřejmě znamená velkou ztrátu pro tyto respektivní státy. A proto je třeba, aby došlo eh, k podpoření hospodářství. Myslím si, že takové nové nastartování hospodářství bude jistě mít svůj dopad i na základní hodnoty, protože zásada právního státu, nezávislost justice, svoboda sdělovacích prostředků, to jsou to přitáhne vnitřní i zahraniční investory, protože nikdo je neochoten, nikdo není ochoten riskovat své peníze, není-li se jist, že v té konkrétní zemi neexistuje spravedlivá justice, která by pracovala za evropských standardů. Čili tady e, je třeba podpořit všechny tyto oblasti, které by se vzájemně ovlivňovaly pozitivním způsobem, aby se vytvořily tímto způsobem lepší předpoklady. A v této souvislosti považuji za velice nutné, aby vznikaly a rozvíjely si e struktury občanské společnosti v těchto zemích, e, což se konec konců projevuje i tím, že příštích letech chceme vydávat více peněz na posílení obča, struktur občanských společností, než jak tomu bylo v minulosti. To souvisí ale samozřejmě také na projektech a také na úmyslech. A tady musím říci, když vezmu příklad Bosny a Hercegoviny, Myslím si, domnívám se, je velice důležité, aby občanská společnost se také eh, daleko více zapojila do, abych tak řekl, policy shapingu, čili vytváření politiky a aby tady nevytvářela kvázi paralelní společnost či paralelní svět. Na jedné straně prostě občanská společnost a na druhé straně tradiční politické strany a jejich šéfové. V tomto případě Již nemusím dodávat ani hovořit o genderu, protože tady jsou pouze muži jako šéfové stran. Situace v Bosně a Hercegovině je ale daleko mnoho vrstevnější a také pozitivní v jistém slova smyslu. Teď krátce k Turecku. Dovolte, abych připomněl, že v, e- na Evropské radě došlo e- k rozhodnutí a sice, aby se s Tureckem vyjednávalo na základě dosahovaných výsledků a na tomto postupu se, co já vím, dosud nic nezměnilo. A já tedy mám za úkol takováto jednání vést, aby to dospělo k výsledkům, které by eh, mohly být zhodnoceny v rozhodnutích Evropské rady. Za druhé, já rád přiznávám, že samozřejmě aktuální uprchlická krize ovlivňuje vztahy s Evropská unie Turecko a vnesla v nich do nový rozměr, protože eh, Turecko je z evropského pohledu významným partnerem, významným geostrategickým partnerem a naopak my pro Turecko jsme nejdůležitějším partnerem eh, i ten nejspolehlivější a i z hospodářského hlediska ten úplně nejdůležitější. A proto, leží, proto je na snadě, že obě tyto entity, tedy Evropská unie a Turecko, se pokoušejí o užší spolupráci, což se má projevit na základě odpovídajícího prosazování akčního plánu. A důvodem, proč já teď musím také odejít, souvisí s tím, že s kolegem Timmermansem letíme do Ankary, abychom po volbách opět znovu obnovili vyjednávání a dosáhli v nich pokroku. Jednali se o otázku vyjednávání o přístupu nebo liberalizaci vízové politiky, tady vám mohu naprosto jasně říci, tady nemůže dojít k nějakému, abych tak řekl, speciálnímu řešení pro jednu zemi. Jednáli se o eh, uskutečňování určitých záležitostí, eh, které jsou evropskými normami. Čili hovoříme-li o výsledcích neexistuje tady žádná možnost pokročit dál bez odpovídajícího šetření, monitoringu a opatření i ze strany Turecka eh, eh, dospět k pozitivní zprávě. Co je možné, a to je také předmětem vyjednávání, je, pak, když to chtějí obě strany, a já říkám zcela vědomě obě strany, chtějí-li obě strany, tak lze tento proces urychlit. Můžeme dvakrát za rok vypracovat zprávu za předpokladu, že k tomu budou existovat odpovídající podmínky rozvoje, ku příkladu disponibilita biometrických pasů a veškerých zařízení, které k tomu náleží. To samozřejmě nemůžu udělat z dneška na zítřek, ale možná, že proces obstarávání a instalace takových zařízení by šel urychlit. A to tež, dámy a pánové, platí pro to, že ve fázi kdy existovala poměrně angažovaná vyjednávání s Tureckem, tak jsme všichni z našeho pohledu mohli zaznamenat pozitivní vývoj v této zemi. A od té doby, co se tento proces, abych tak řekl, zpomalil, jak si odrychlil pravý pan komisař pak, to nemůžeme označit za zrovna evropské a proto se domnívám, že příprava na určité otevření kapitol 23 a 24, to je těch zásad a základních práv. Ausnahme sind, um auch die základních práv by mohl podnítit i Turecko, protože se, si musí uvědomit, že to bude cosi jako lakmusový papírek, aby došlo ke zlepšení v této oblasti. To znamená, že i kolegové z Kypru dostanou ode mě odpověď. My jsme si naprosto vědomi politické situace a proto jsem ve svém úvodním slově poukázal na to, že současná jednání mm, k otázce Kypru hodnotíme pozitivně a mm, jsme naděje plní, že tady bude moci dospět k dobrému závěru, že se možná bude moci konat i referendum a věci se mohou odvíjet eh, tím způsobem, jak si to přejeme a to by jistě mělo svůj dopad na možné urychlení eh, vstupních vyjednávání s Tureckem. A v mezidobí můžeme my připravovat věci na komisi, ale ještě jednou, Rozhodování o přijetí nebo o otvírání dalších kapitol potřebuje, abych to ještě jednou jasně řekl, jednomyslné rozhodnutí Evropské rady. Tady jsme vázáni na jasná pravidla hry. A na adresu všech skeptiků, k rozšiřování. Vyjednávání o vstupu jsou nejlepší pákou pro změnu věcí a přípravy na vyjednávání o přístupu nám již dávají první možnosti eh, Ovšem ten skutečný pákový efekt to má během vyjednávání. Víme, že po vyjednávání už nebude žádná páka. Musíme tady vést správně vyjednávání. A tady platí kvalita, má přednost před rychlostí. Ale je také třeba vysvětlovat občankám i občanům perspektivy přistupování a tudíž nespůsobovat spoždění vyjednávání. Na závěr bych rád řekl, že doufám, že do konce tohoto roku bude moci být otevřena první kapitola a to by mělo být součástí balíčku, eh, kde jsou i kapitoly 23 a 24, o kterých, které je možno zapojit do uvažování. Eh, chtěl bych velice poděkovat panu Kuprovi a panu Fleckensteinovi za jejich práci v Albánii a doufám, že tato otázka dekriminalizace poslanců ve dalších dnech dospěje k úspěšnému vyřešení a myslím si, že jinak země má za sebou poměrně úspěšný vývoj. Poslední poznámka. Samozřejmě budeme mít možnost diskutovat k jednotlivým státům ještě hodněkrát a k tomu, co řekl kolega z Litvy. Ehm, vaše země to naštěstí díky bohu také dělá. Jedná se o evropské chápání. Musí to být chápání všech demokratů abychom hovořili s každým, abychom s každým měli kontakty a odpovídající komunikační kanály. Neznamená to, abychom se snažili jim nalévat do hlavy naše zásady a přesvědčení, ale musíme udržovat a musíme hledat kontakty a rozhovory, jednání se sousedy, abychom mohli přispět k dobrému rozvoji vztahů a o to se snažíme v Evropské komisi a na e, e, Evropské službě pro vnější činnost. Tam byli zástupci našich obou institucí v Moskvě nedávno a dělali tam to tež, co děláme i s jinými sousedy. Prostě e, předložili jsme <laughs> návrh náš návrh ke změněné politice sousedství a chtěli jsme si vyslechnout jejich názor, názor 250 nejrůznějších skupin a zemí. Tak to prosím hodnotte o nic víc a o nic méně. V tomto smyslu ještě jednou děkuji za tu možnost krátkodobě moci přijít k vám a ve smysle toho, co již řekl pan předseda, jistě bude existovat ještě řadu možností nalézt, jak hovořit o specifických zemích a potom vést odpovídající debaty v plénu. Děkuji vám srdečně i za, podle mého názoru, převáženou podporu k tomu, jakým způsobem tuto politiku koncipujeme. Děkuji. Herzlichen Dank komisár. Děkuji. Takže pojem dekriminalizace poslanců, no nad tím se budu muset ještě pořádně zamyslet. A každopádně i já vám mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel takhle vlastně na, po, na poslední chvíli a e, vysvětlil jste nám e, tento nový dokument. Eh, já si myslím, že i pro kolegy z národních parlamentů to bylo poměrně zajímavé si to vyslechnout. Nyní požádám zpravodaje, aby, přišli co, aby předložili co nejrychleji své zprávy a tak, abychom tedy eh, to mohli co nejrychleji projednat zde na výboru. Eh, možná pan Hán mezi nás znovu přijde, až budeme potom projednávat všechny tyhle zprávy. Mm, musíme dávat pozor také na takzvanou únavu s s vstupních prací v těch eh, kandidátských zemích, protože Samozřejmě ta perspektiva vstupu do EU je krásná, ale e, můžeme postupovat dopředu pouze pokud dochází k reálnému pokroku. Takže nemůžeme uzavírat žádné kapitaly, pokud e, země, kandidátské země si nedělají domácí úkoly. Takže tyhle ty zprávy samozřejmě mají za účel jasně ukázat politikům v daných zemích, co ještě všechno musí udělat proto, aby mohli být přijati. Takže z tohohle úhledu pohledu eh, na to se někdy eh, trošku zapomíná. To je přitom eh, podmínka, která je zcela zásadní. Prostě je potřeba praktických kroků. A já tedy věřím, že další debata k tomuto tématu, jak u nás, tak v jednotlivých kandidátských zemích, bude mít e, potřebný dopad, protože přesně takový je tedy účel těchto zpráv. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Thank you.

Dear colleagues, could you please take the seat? We will continue our session. Vážení kolegové, prosím, zaujměte zase svá místa, budeme pokračovat. Žádám vás také o ticho v sále, abychom mohli pokračovat. Pokračujeme v zasedání výboru pro zahraniční věci. Tentokrát jde o meziparlamentní setkání našeho výboru s delegacemi vnitrostátních parlamentů. Já vítám všechny zástupce národních parlamentů, kteří mezi nás přišli. Čeká nás tedy jednání dopoledne i odpoledne. Ještě připomínám velmi plodné zasedání v Lucembursku na začátku září, kdy už jsme hovořili o řadě důležitých věcí, jako je rozšíření bezpečnost, migrace, žadatelé o azyl a vůbec eh, důležité prvky zahraničně bezpečnostní politiky EU. My zahájíme mm, toto setkání výměnou názorů o migraci přes západní Balkán. Tohle to je samozřejmě velmi citlivé téma, které se také pojí s balíčkem rozšíření, o kterém dnes ráno hovořil pan komisař Hán. Protože Makedonie Srbsko. To jsou země, na které má vlna uprchlíků velký dopad. Jsou to zároveň kandidátské země. 8. října proběhla konference na vysoké úrovni v Lucembursku, kde se hovořilo o e, trasách přes východní e, středozemí a přes Balkán. V závěrech stálo, že otázka migrace by měla být řešena celoevropsky a Evropská unie tedy musí poskytnout jak politickou, tak e finanční e, pomoc. E, řada migrantů se také potýká s celou řadou problémů na cestě do Evropy. My jsme potom měli zasedání 26. října. Tohoto zasedání svolal komise, předseda komise Juncker, byla tam také kancléřka Merklová Eh, všechny ty na tahle zasedání v podstatě jsou snahou um, implementovat uh, migrační agentu komise a také eh, samozřejmě při zapojení zemí na té trase. Já pocházím z Chorvatska. My jsme měli asi 350 tisíc žadatelů o azyl uprchlíků, kteří prošli naší zemí v průběhu jenom tří týdnů. Mm, včera jsme měli skvělou debatu s Pierrem Vimontem, který je osobním vyslancem předsedy Evropské rady pro konferenci o migraci eh, na, ve Valetě. Tam samozřejmě zase půjde o tu africkou trasu. Ovšem eh, tyhle ty problémy jsou propojené a určitě bychom je měli analyzovat společně a zase hledat nějaké společné řešení. Eh, debatu dnešní budeme organizovat tak, že nejprve požádáme naše hosty, aby ujali slova. Každý z nich dostane 8 až 10 minut, tedy všichni z vás na panelu budete mít 8 až 10 minut. Nevidím eh, pana ministra eh, Popovského, možná ještě eh, musí hovořit s novináři mimo sál. On je ale gentleman, takže si určitě nebude stěžovat, když dám slovo paní Roxanda Ninji se ministerstva zahraničí Srbska a on se potom z, e, mezi nás přidá dále. Ještě vítám paní SN Altuk, e, náměstka Vysokého komisaře, e, tedy zástupce generální ředitele pro migraci a azyl na ministerstvu zahraničních Turecka. Potom máme také náměstka Vysokého komisaře UN, UNHCR pro ochranu, to je Volker Tür, a také máme zástupce generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnosti Jana Lefera a samozřejmě potom se těšíme na debatu s eh, poslanci a jak Evropského, tak národních parlamentů. A nyní už předám slovo první řečnici. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za vaši iniciativu, zvláště vám děkuji za to, že jste nám dali zprávu ohledně přístupu Evropského parlamentu. A teď k těm tématům abych se vešla do vymezeného časového limitu. Jak určitě většina z vás, která sleduje vývoj v regionu, ví, Srbsko se nachází ve složité situaci, kdy jsme jakoby mezi dvěma mlínskými kameny. Migranti přicházejí do Srbska, případně opouští okamžitě Srbsko, jakmile se dostanou na hranice Srbska a další členské země EU. Takže jsme nejen transitní zemí na západním Balkáně, ale jsme i zemí mezi vstupem a výstupem migrantů. My jsme přijali asi 400 tisíc migrantů a uprchlíků, které, o které jsme se postarali. Za poslední týden či dva týdny jsme měli až 9 tisíc, či více než 9 tisíc denně. Obvykle je to 2 až 3 tisíce, potom se ta, to, to číslo dostalo na 4 až 5 tisíc a jak říkám, nedávno už to bylo skoro 10 tisíc denně. Samozřejmě je to menší procento, než je procento těch, které žádají o azyl u nás, protože všem je zřejmé, že většina migrantů chce do západní či severní Evropy. Hlavní výzvy spočívají, pokud vám mám pravdu říci, hlavně v tom, vážení poslanci, Evropského parlamentu víc, než jsme schopni zvládnout. Přesto za poslední měsíce až do dnešních dnů jsme se postarali lidsky o migranty a uprchlíky. Dodrželi jsme jejich důstojnost, není v naší zemi žádná nálada proti uprchlíkům ani ve veřejnosti ani ve vládních kruzích. Po dobu trvání krize je zde patrné u nás jasné porozumění situace a myslím, že jsme ukázali, že jsme, jsme schopni být součástí řešení, nikoli součástí problému. V tuto chvíli ještě několik konkrétních detailů, jak vypadá situace v terénu. Velká většina migrantů, kteří vstupují na naše území, jsou registrováni, dostali ubytování a jídlo a základní lékařskou péči. Nedošlo vůbec k žádnému incidentu napadení migranta. Zatím jsme zaregistrovali pouze případy napadení v rámci skupiny migrantů. Pomáhá nám celá řada mezinárodních organizací, které se věnují tomuto tématu. A my se opravdu maximálně snažíme vše, co nejlépe zajistit Snažíme se poučit v partnerských zemích, sousedních zemích, které řeší tento problém, stejně jako my. A podle situace jsme zaujali praktická opatření. Na vládní úrovni máme pracovní skupinu, která se zabývá migračními toky. Máme zde připraven plán reakce pro případ, že se příliv migrantů ještě zvýší. V tuto chvíli máme 11 ubytovacích přijímacích zařízení, 4 na východě, jihu, severu a ve střední části Srbska. Je však potřeba říci, že finančně tenhle příliv migrantů představuje ohromné zatížení pro naše zemi. A já mám za to, že třeba vám to, tuto otázku připomenout, že od 90. let máme stále ještě 40 tisíc uprchlíků z Bosny a Chorvatska a 200 tisíc lidí, kteří byli vysídleni z Kosova. A o tyto všechny se musíme rovněž postarat. Do dnešních dnů jsme vynaložili z našich vlastních prostředků více než 500 tisíc euro. To je rozpočet Sýrie na uprchlíky a migrace a do konce roku by to mělo být další 490 tisíc, které se z tohoto rozpočtu budou vynakládat. Pak jsou prostředky, které jsou přidělovány, ovšem nebyly původně součástí rozpočtu. Ty vynaloží armáda, policie, Červený kříž. A my také pomáháme neziskovým organizacím. A snažíme se maximálně pomoci. A proto bychom se chtěli obrátit na Evropský parlament, aby mohl nějak, zda by mohl nějak rozpočtově podpořit Srbsko, protože já nevím, jak bychom to jinak dále zvládali na této úrovni. Samozřejmě, že jsme vděční Evropské komise za 10 milionů na naléhavé potřeby pro Srbsko a Makedonii, za 7 milionů na humanitární pomoc. To jsou prostředky, které jsme zatím nedostali, ale rozhodně nejsou dostatečné, ať tak nebo tak. A budou ještě méně dostatečné situace, kdy udeří zima a migranti a uprchlíci budou na našem území déle, než jak pobývají v tuto chvíli. Také není žádným tajemstvím, že Někteří z našich sousedů v regionu, které jsou rovněž také transitními zeměmi, dostali 20krát víc od Evropské unie jenom protože jsou členskými státy. To jsou prostředky, které dostali na řešení problematiky migrantů a uprchlíků, dostali tyto prostředky na to, aby tuhle situaci zvládly. Přitom jejich potřeby určitě nejsou 20 krát větší, než jsou potřeby Srbska. Tohle mě hrozně znepokojuje a já bych chtěla poděkovat panu Hawitovi za to, co říkal v průběhu předchozí debaty. Bylo učiněno rozhodnutí přidělit 10 eh, fondů EPA, které jsou vyčleněny na reformy v zemích přidružených na řešení eh, situace v oblasti migrantů. Upřímně řečeno, máme pocit, že zde dochází trochu k trestání naší země za to nesmírné úsilí. A určitě znáte naše hospodářskou situaci. Abychom se my stali obětí krize a těmi, kteří to prvořadě řeší. My bychom rádi a moc vás prosíme o to, abyste toto rozhodnutí ještě podrobili dalšímu přeskumu. My chceme se zhostit naší části povinnosti přijmout migranty a uprchlíky, zvláště ty, kteří tráví a nebo mají trávit zimu na západní trase balkánské a je také důležité, a já už budu končit, ustavit kanál pro účely konzultací a komunikace v rámci regionu. My máme protokol o spolupráci mezi ministrem naším a ministrem vnitra Chorvatska. Neustále probíhá výměna názorů a Vyměňujeme si informace o operačních opatřeních nejenom s Chorvaty, ale i s dalšími sousedy. V tuto chvíli jsem hovořila 10 minut a proto předávám už slovo. Děkuji paní Ninčič a v tuto chvíli dám slovo panu Popovskému ministrovi pro zahraniční věci. Děkuji. Děkuji také za tuto příležitost, toto setkání. Myslím si, že přichází v pravý čas. Eh, také navazuji na to, co říkal pan komisař Hán, o tom, že existuje riziko, že smísíme proces rozšíření s migračními eh, problémy. Ještě bych rád rozlišil mezi eh, problémy či výzvy, kterým čelíme tak jednak máme země jako Turecko, Libanon, Jordánsko, které jsou blízko zdroji eh, imigrace, které už mají miliony eh, eh, imigrantů v dlouhodobých táborech. Potom jsou země, které nově přijímají uprchlíku, zde tedy platí to zejména pro Německo, ale také Rakousko, Švédsko, zejména jsou to země na severu Evropy to jsou stovky tisíců lidí, kteří um, Potom máme samozřejmě eh, transitní země, a to jsou země EU i vně EU. Hm ty země, ty transitní země, které ne, neleží v EU, um, jsou možná nejzranitelnější. Také musí um, řešit eh, s vlnou stovky, stovek tisíců lidí, kteří prochází jejich zemí na cestě do Evropské unie. Mm co se týče čísel. Brzy už budeme mít půl milionu lidí, kteří prochází či prošli za tento rok eh, touto trasou přes západní Balkán. Asi polovina z nich prošla i Makedonii, jsou to zejména eh, Syřani, ale i Afghánistánci, Pakistánci, eh, lidé z Bangladeše a dalších zemí. Ono je opravdu těžké někdy mm, rozeznat kdo utíká před konfliktem, to znamená, to jsou lidé, kteří opravdu potřebují pomoc. Potom se k tomu ale nabaluje řada lidí, kteří jsou eh, hospodářskými migranty a tam je trošku těžké už eh, rozlišovat. Eh, riziko, se kterým se potýkáme, to jsou rizika bezpečnostní, není žádným tajemstvím že i mezi těmito uprchlíky jsou eh, zahraniční bojovníci. To samozřejmě je velmi nízké procento, ale přesto hrozba, kterou představují, zas tak eh, malá není. Takže proto je potřeba mít jasný proces registrace. Eh, kromě toho máme Eh, otázku readmisí. Eh, členské státy často tedy požádali o readmisi eh, v tom smyslu, že podívejte se, my tady máme jediný dokument, cestovní doklad, který tito lidé mají, který jste jim vyslavili vy v Makedonii při jejich tranzitu, takže my vám je tam pošleme zpátky a vy si to s nimi potom vyřešte. Eh, já vám jenom řeknu, země eh, Makedonie nemá přístup k moři, my nehraničíme, neležíme na moři, takže ty lidé tam neseskočili z padáku a určitě někudy přišli. Nám samozřejmě jde o to, abychom zajistili bezpečnou uh, trasu, um, ale <laughs> ono to nebude vůbec jednoduché, pokud se takhle ten pakt nějak bude rozšiřovat. Teď je samozřejmě otázka, jak dlouho to všechno bude trvat, zda můžeme dosáhnout těch cílů. Uh, kdo bude posledním, aby zavřel své hranice, když se pobavíme o řešeních. My už jsme podnikli některá řešení na naší straně. Například jsme zvýšili eh, kapacitu pro dočasný pobyt, zvýšili jsme kapacitu pro žadatele o azyl. Tam jich je samozřejmě stále pořád málo, protože většina žadatelů o azyl se pořád snaží dostat se dále na sever, zejména do Německa. Eh, potom proběhla celá řada konferencí o financování. Srbští kolegové už hovořili o tom, že by to mohlo být na úkor eh, financí, které jsou dostupné pro IPA, a, ale nic z toho neposkytne dlouhodobé řešení. Takže samozřejmě eh, teď nese to břemeno eh, desítky tisíc eur eh, naše vláda. Eh, takže potřebujeme mít nějakou jasnou perspektivu také ohledně evropských externích hranic. Tam je potřeba tedy nějakého filtru. A my chápeme ty potíže s tím, že Eh, jak se tedy země, které mají externí hranice EU, že to není vůbec jednoduché, například eh, hranice eh, evropských, tedy řeckých ostrovů a tam určitě těch uprchlíků také přistane na jejich březích mnohem více než někde jinde v jiných zemích EU. Takže opravdu bychom se měli zaměřit na to, jak ehm, řešit všechny ty problémy co nejblíže ke zdroji. Eh, my si myslíme, že eh, přítomnost Frontexu na našich hranicích by nám mohla pomoci při řešení. Nyní to tedy řešíme na bilaterální bázi. Spolupráce s Řeckem se zlepšila a to není mm, to tedy je součástí eh, opatření pro budování důvěry. Spolupráce s Srbskem byla také velmi dobrá už od začátku. To je samozřejmě pro nás jednodušší, protože tam už hovoříme o vstupu eh, lidí z Makedonie do Srbska. Vlastně stejné problémy, se kterými my se potýkáme ve směru z Řecka, zase oni mají ve směru z Makedonie od nás. A kroky u zdroje. Nikdo z nás nemá nějaké iluze, že eh, naše země vyřeší tuhletu výzvu, tyhle ty problémy, pokud um, nebudeme dělat něco pro vyřešení těch eh, pravých důvodů pro migraci, to znamená, eh, pokud neuděláme nic eh, ohledně konfliktu v Syrii. Lidé hodně hovořili o těch zpracujících centrech, o věcích, které se nedají dělat v členských zemích, to znamená dělat to v kandidátských zemích. Dobrá, pro nás je to jasné. Samozřejmě my zase se s tím nemůžeme vypořádat bez evropské pomoci, ale někteří lidé tady vyjadřují obavy z rozšíření. A já tady jasně chci říci, já si myslím, že stávající migrační krize je signálem, že potřebujeme země eh, na Balkánu, které by měly být členem EU dříve než později. Neměli bychom říkat, že lidé byli zklamáni předchozími rozšířeními či předchozím rozšířením a že nyní eh, tedy je potřeba zpomalit procesy vstupu těchto zemí do EU. My jsme připraveni sdílet eh, tu práci, tady samozřejmě ani není moc jiných možností. A určitě bychom neměli si myslet, že je že se můžeme jenom tak spolehnout, že mír a stabilita tady s námi budou pořád, proto musíme něco udělat. A teď vlastně ze, ze severu se k nám šířilo eh, zavírání hranic, ale na druhou stranu z jihu eh, pokračuje ehm, ten tok uprchlíků eh, s tím, že od nás očekáváte, že tedy udržíme tuhle tu situaci. Přitom my tam máme 7 tisíc nových uprchlíků denně a to prostě vytváří obrovský problém, pokud se uzavírají hranice na severu a teď vlastně poslední připomínka. Ano, chceme odvést svůj díl práce, ale nechci, abychom přesouvali eh, z odpovědnosti. A já věřím, že nás vyslyšíte, že posílíme spolupráci a ještě děkuji také komisaři eh, Hánovi, vůbec celé komisaři za to, že se snaží nalézt různé způsoby, jak pomoci našim zemím při eh, řešení této krize při potýkání se s těmito výzvami. Děkuji mnohokrát, pane Popovsky. A nyní dávám slovo paní Esen Altuk, která je zástupkyně generálního ředitele pro migraci, azyl a vízové záležitosti na ministerstvu zahraničí Turecka. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych také ráda poděkovala Evropské, Evropskému parlamentu za pozvání Turecka na toto zasedání o migračních otázkách. Já se dnes zaměřím na tři věci, jednak Turecko a migrace, poslední zkušenosti s syrské krizi a potom spolupráce mezi Tureckem a EU. Turecko je země, na které má e, migrace obrovský, obrovský dopad, protože je to v podstatě jak transitní země, tak země um, cílová. A asi si budete uvědomovat, že v 60. a 70. letech jsme byli zemí původu. Tam právě docházelo k velké migraci tureckých občanů do Německa. Ale nyní jsme se tedy stali aktivními přispěvateli do německé ekonomiky. Nyní v podstatě potomci tureckých imigrantů už eh, jsou velkou součástí evropských společností. V průběhu historie jsme i my zažili řadu toků eh, migrace. Kromě takových masových eh, migrací jsme vždycky byli také na křižovatce takové nepravidelné migrace. Dnes máme asi 300 tisíc Iráčanů, Afgánců a Pakistánců. Poskytli jsme přístřeší jim ve spolupráci s UNHCR. My jsme tedy eh, projevili vstřícnost vůči migrantům a to byla naše politická volba. My jsme to nedělali proto, aby nás někdo pochválil ani eh, jsme se nespoléhali na, možné pomoc, na možnou pomoc, která by přišla z mezinárodního společenství, které eh, opravdu selhalo při řešení syrské krize. My jsme se tedy chopili své zodpovědnosti, která vychází z mezinárodních zákona, eh, ale také mezinárodního práva, ale také z jakéhosi morální povinnosti, kterou máme jako lidé. Turecko má v podstatě unikátní zkušenost ohledně této věci, protože syrská krize se stala eh, obrovsky komplikovanou a mm, prezentuje teď nejrůznější výzvy nejenom pro sousedské země, ale pro celý region. Eh, počet žadatelů o mm, azyl uprchlíků a vnitřně vysídlených lidí nyní poprvé od druhé světové války dosáhl asi 60 milionů. Eh, celosvětové vysílení, vysídlení, vnitřní vysídlení je dnes vlastně ehm, nejvyšší eh, za celou historii. Eh, nyní už tedy eh, v syrské krizi přišlo o život 300 tisíc lidí a 4 miliony lidí se snaží nalézt přísleší ve soused, sousedních zemích. Nyní v Turecku je více než 2,2 milionů Syřanů. Tohleto číslo je více než 50 Syřanů, kteří opustili zemi od roku 2011. My jsme mobilizovali veškeré své zdroje a schopnosti, abychom poskytli eh, to, co tito lidé potřebují 260 tisíc Syřanů jsou ubytováni ve 25 mm, dočasných eh, centrech. Tady máte některé eh, fotografie z těchto táborů. Mm, poskytli jsme jim eh, potraviny, nepotravinové dodávky, také psychologickou podporu a další služby. Nad rámec toho 2 miliony Syřanů, kteří žijí mimo e, tato centra jsou pod naší ochranou a e, získávají zdarma lékařské služby. Asi 110 dětí se narodí každý den jenom v těchto táborech. Doposud jsme utratili 8 miliard amerických dolarů pro poskytnutí přísluší a nezbytných pomoci celkové, celkový příspěvek, který jsme dostali od mezinárodního společenství, je menší než polovina, mili, půl, půl miliardy amerických dolarů. Za poslední měsíce počet Syřanů, kteří hledají bezpečí v Evropě tím, že podnikají obrovsky nebezpečné cesty, se eh, přes středozemí se zvýšil. Mm, Turecko bojuje proti eh, nezákonné migraci. Tady vlastně vidíte také poslední čísla eh, turecké eh, mořské stráže. Tady vidíte, že ta čísla, kolik lidí odchytili ve středozemním moři a vrátili je zpátky do Terecka. To je vlastně více než počet lidí, kteří byli zachráněni na moři. Ehm, operace, které, tyhle ty mořské operace stojí 5 milionů eur měsíčně. A to zase vydáváme z národních zdrojů tureckých. Měli bychom udělat ještě více pro to, abychom zabránili ztrátě dalších životů. Spolupráce a koordinace jsou naprosto zásadně důležité. Když eh, konkrétně zmíníme stav věcí ohledně spolupráce na místě Turecko a EU, už nyní eh, silně spolupracují v boji proti nelegální migraci, spolupracujeme s Evropskou komisí, máme eh, pravidelné kontakty, koordinujeme své politiky a diskutujeme o eh, budoucích eh, snahách. Také máme pokročilou spolupráci s Frontexem, Brzy také přivítáme styčného důstojníka Frontexu v Ankaře. Jak asi víte, v roce 2013 jsme podepsali readmisní dohodu s EU a odstartovali jsme eh, proces vízové liberalizace. Situace v eh, našem eh, sousedství teď vlastně ještě poukazuje na význam těchto iniciativ. Stávající situace v našem regionu poukazuje na potřebu posílit dialog a spolupráci mezi Tureckem a EU. V tomto kontextu rychlá implementace readmisní dohody a také dokončení eh, liberalizace víz mm, se stávají obrovsky důležitými nástroji v boji proti nezákonné migraci, tak abychom posílili spolupráci při boji, v boji proti nelegální migraci. My i nadále budeme uplatňovat opatření, která uplatňujeme také v rámci eh, vízového dialogu. Co se týče společných kroků, E, abychom bojovali s tou humanitární krizí, tak vlastně od prvního dne syrské krize v březnu roku 2011 Turecko a sousední země e, neslo, neslo to, e, nesli tyto, toto břemeno sami my jsme převzali důležitou roli při tom, abychom minimalizovali eh, obrovské vlny migrace do EU. A teď je velmi důležité, aby si tohle lidé uvědomili, aby si uvědomili eh, potřebu sdílet zátěže toho břemena a také zodpovědnosti. Musíme začít práci na konkrétních tématech. Takže za prvé, Eh, očekáváme, že EU přijme větší závazky v oblasti eh, takzvaného eh, přesídlení. Tady jde asi o 160 tisíc lidí. To jsou vlastně první kroky ku předu. Měli bychom samozřejmě dát prioritu těm, kteří utíkají před válkou a pronásledováním. Samozřejmě se také musíme věnovat pravým důvodům, jako jsou eh, eh, nestabilita politická, hospodářská a další konflikty, jako jsou válka, konflikty, eh, porušování lidských práv a tak dále v těch zemích původu. Potom také finanční pomoc, která by byla trvalá pro boj s těmi hlavními původy či důvody pro migraci. Je potřeba také eh, chránit zranitelné skupiny, na které to mělo obrovský dopad právě proto, že eh, mezinárodní společenství se zatím jasně nepostavilo za udržitelné řešení. A ještě upozorňuji na syrské děti a na jejich eh, vzdělávací status v Turecku. Máme asi 600 tisíc syrských dětí, které jsou v Turecku a bohužel 400 tisíc z nich Eh, nechodí do školy. Představte si dítě, které přišlo do Turecko třeba v roce 2012, to už je před čtyřmi lety, a od té doby nemohli dostat žádné pořádné vzdělání. Tato generace dětí, vlastně jejich budoucnost je úplně ztracená a my přitom potřebujeme mladé Syřany, kteří eh, jednoho dne budou znovu budovat svou zemi, až skončí ten konflikt. Takže eh, máme tedy nástroje, jako je třeba readmisní dohoda, která bych, které bychom mohli využít v tomto procesu. Pokud bude trvat syrská krize, můžeme očekávat další vlny migrace a určitě bychom měli být připraveni na tyto toky. Možná zítra budeme mít hned další vlnu migrace. Nikdo tomu nemůže zabránit, takže měli bychom i také na paměti, že migranti nepotřebují pouze eh, naléhavá, nalohovou pomoc, potřebují také <laughs> nějakou perspektivu budoucnosti, budoucnosti, v níž, budeme, v níž budou respektována jejich práva a v níž budou moci i oni se podílet na svém vlastním rozvoji. Takže e, my máme tuto povinnost, abychom jim pomohli vybudovat jejich budoucnost. Turecko velmi rádo bude spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami co nejefektivněji. Nemůžeme zastavit migraci, ale můžeme ji řídit. My jsme se to snažili takhle dělat co nejefektivněji a vlastně veškerý tento vývoj nás nutí, jak Turecko, tak Evropskou unii, abychom se přiblížili, abychom spolupracovali a té příležitosti bychom se měli chopit. Děkuji vám mnohokrát a předám slovo panu Turkovi, který je asistentem vysoké představitelky pro Turecku. Děkuji vám za možnost se účastnit této panové diskuze. Je jasné, že když se podíváme na celosvětovou situaci, že e, není nijak překvapivé, co se v tuto chvíli v Evropě odehrává. Když se podíváme pět let zpátky, tak za tu dobu se objevilo pět nových konfliktů, e, buď úplně nových, anebo opakovaných a pra, platí, že v takové situace dochází ke flagrantnímu porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního práva. Samozřejmě největším zviditelněním takovýchto konfliktů je nucené eh, vystěhovávání, stejně jako migrační toky. A my jsme za posledních pět let zaznamenali obrovská čísla těch, kteří jsou nuceni utíkat za hrozných okolností a já musím říci za úřad UNHCR, že nejlepší způsob, jak to řešit, a to už jsme zaznamenali od předchozích řečníků, je znovu obnovit základní hodnoty a základy právního státu na základě nichž je budována ochrana uprchlíků. To je také základ naší reakce. Nechci nějak spochybňovat svrchovaná práva států, provádět ostrahu vlastních hranic a bojovat proti pašování a obchodování s lidmi a nelegálnímu překračování hranic. Jenom je třeba dodržovat pravidla mezinárodní ochrany uprchlíků, včetně jejich práva na uh, azyl. Když se podíváme na celosvětovou situaci a zvláště evropský kontext, tak je třeba se uvědomit, že 9 z 10 uprchlíků jsou často na hranici chudoby na jihu, zvláště to Turecko, je to čtvrtá země, která v tuto chvíli přijímá jedno z největších počtů uprchlíků, ale je to, jsou to i další země, Irán, Jordánsko. A my jsme zaznamenali obrovský tlak na infrastrukturu a služby. Je zřejmé, že počty v průmyslovém a rozvinutém světě jsou mnohem menší, ale i tyto počty rostou, týkají se více jiných, jedněch zemí než jiných. Pochopitelně jsou to hlavně země na vnější hranici, ale v samém důsledku nejvíc žadatelů o azyl má Německo, Švédsko, Rakousko, samozřejmě relativně k počtu obyvatel a několik dalších zemí. A je zřejmé, že v samém důsledku na tom musí zapracovat celá Evropa, aby se zajistilo, že dojde k odpovídajícímu rozdělení povinností a úkolů. Když se podíváme na příchozí, tak je to skoro 800 tisíc, ale když to porovnáme s 500 miliony evropských občanů, tak je to stále docela skromné číslo, když se to srovnáme s počtem příchozích do jiných zemí. Většina lidí přechází z těch eh, devíti základních zemí, je to Sýrie, ale nezapomínejme na Afghánistán, kde se situace zhoršuje, dále je to Irák a zároveň jsme zaznamenali, že řada uprchlíků ze zoufalství pokračuje dál, bojí se o svoji bezpečnost, se setkat se svojí rodinou a často mají velmi málo příležitostí postupovat legálně, takže se dostávají do velmi nebezpečných situací a například eh, volí možnost nebezpečného přechodu přes hranice nebo nebezpečných plaveb eh, lodí. To je situace, která se za posledních několik měsíců zhoršuje. Když se dostají, dostanou na území Evropské unie nebo na západní Balkán, tak jsou vyčerpaní a často velmi traumatizovaní. Pochopitelně potřebují okamžitou pomoc a ochranu a nenutně se setkají se situací, kde jsou tyto podmínky k dispozici. Dovolte mi pár postřehů konkrétně ze západního Balkánu. My Vítáme akční plán 17 bodů, který byl vyjednán na summitu EU Západní Balkán 25. října. Tehdy jasně zazněl závazek uskutečnit některá praktická opatření týkající se výměny informací, zlepšení kapacit, zajištění lepší ochrany, zajištění lepšího rozdělování, ale i závazek podpory a ochrany uprchlíků e, v souvislosti s traumatem a vyčerpáním, které zažívají, ale i, jde i o zlepšení ostraje hranic proti pašování a nelegálnímu přechodu. Já bych e, vás chtěl poprosit, abyste e, se zasadili o prosazování akčního plánu 17 bodů. Musíme jej v reálu a rychle naplňovat Děkujeme za financování Evropské komisi, aby bylo možné poskytnout tuto okamžitou pomoc také. Vítáme koordinaci ECOS v souvislosti s opatřeními 16 zúčastněných e, států v jednotlivých zemí otevřelo svých 68 e, poboček a to jsou kroky, které jsou na straně příjmu nutné a my eh, v souvislosti s tím provádíme vyhodnocení pokroku. K pokroku došlo v otázce výměny informací, v otázce zajištění infrastruktury. Jde o to, že zde máme stále ještě eh, dnes před sebou čtvrté koordinační zasedání. I v oblasti dalších eh, příjmových kapacit došlo k jasnému pokroku a my se domníváme, že je potřeba toto úsilí ještě posílet a podnítit, tak abychom eh, dosáhli toho, že bude 50 tisíc eh, přijímacích eh, středisek na západním Balkáně, ale potom i v, hlavně v Řecku. A musíme se soustředit na to, aby byli všichni odpovídajícím způsobem přijati, zvláště pokud jde o příchod zemi. My jsme doufali, že to nebude v Evropě nutné, ale bude. Vzhledem k situaci eh, žádáme o 96 milionů ještě nad rámec původní podpory. To jsou prostředky pro Řecko a země na západním Balkáně. Je to kvůli eh, nastupující země v zájmu ochrany eh, a životů příchozích a má Poslední připomínka je v tom smyslu, že když se podíváme na dlouhodobější horizont, tak potřebujeme více eh, právních přechodů do Evropy, tak aby lidé nebyli nuceni volit ty nebezpečné trasy a aby nedávali tolik příležitostí pašerákům a dalším. Nejde jenom o eh, resettlement, znovu přesídlení, ale i o jiné možnosti v tuto chvíli máme 22 tisíc eh, přislíbených středisek do konce roku 2016. To nebude stačit, potřebujeme jich mnohem víc, ale jsou i další možnosti, jak zajistit právní přechody do Evropy, třeba možnosti stipendií, humanitární víza. Za posledních několik měsíců máme eh, asi pět tisíc vydaných víz pro seřany, kteří budou mo- moci získat uh, azyl v Brazílii, takže to je opatření Brazílie, to jsou možnosti, které můžeme zvážit. Je to úsilí v tom smyslu, že eh, seřané musí mít možnosti právně vstoupit na území a eh, aniž by se museli uchylovat ke krokům, k nímž se v tuto chvíli uchylují. To je z naší strany prozba na vaši adresu. Děkuji. Děkuji, pane Turk. Pan nyní pan Christian Leslel za EES. Děkuji vám. Děkuji za pozvání na vaše setkání. Předchozí řečníci už hovořili eh, rozsáhle o základních předpokladech a já bych se dovolil několik připomínek za evropské instituce. Dochází k bezprecedentnímu přílivu uprchlíků a migrantů. To je situace, která se objevuje posledních několik měsíců na vnějších hranicích EU a řady našich zemí. A já bych rád v prvé řadě poděkoval za úžasnou reakci, kterou mělo Turecko a země ve západního Balkánu, a stejně jako několik našich členských států. V tuto chvíli se potýkáme s mnohovrstvevným fenoménem, který souvisí s hospodářskou a politickou situací a stabilitou, základními právy, bezpečností řízením krizí, rozvojem a celou řadu dalších výzev. Naše reakce, kterou jsme vypracovali a realizovali posledních několik let, spíš měsíců, se řídí dvěma základními principy. Jednak jde o ochranu základních práv uprchlíků a jednak jde o solidaritu mezi nejvíce zasaženými zeměmi. Při, příchod eh, uprchlíků je sdílenou odpovědností, která se vyžádá naše spolupráce v rámci Evropské unie mezi členskými státy a institucemi a mezi zeměmi původu a tranzitu. K tomu jsou zapotřebí specializované organizace, a různé mezinárodní organizace. Musíme pamatovat na tyto principy a nasazení Evropské unie se tím pádem odvíjí v, v různých vrstvách. Jde o jednak řešení příčin nuceného odchodu, nelegální migrace a o využití nástrojů zahraniční politiky, které má k dispozici Evropská unie, včetně možnosti přispět k řešení konfliktů v daných regionech a včetně řešení eh, migrace a rozvojové pomoci. Musíme řešit eh, porušování lidských práv a eh, zlepšit tuto situaci migrantů a uprchlíků. Podíváme-li se na konkrétní otázky, které jsme se zde vyslechli z oblasti Turecka a západního Balkánu, dovolte mi říct se pár slov v prvé řadě k Turecku a potom se dostanu k západnímu Balkánu. Pomoc Turecka v této věci při přijetí syrských uprchlíků a při, eh, při um, zhoršení se role hostitelské země je um, chválihodné. A my jsme měli možnost prostřednictvím pro, eh, posílit spolupráce s Tureckem v této oblasti, prohloubit tuto spolupráci za poslední několik měsíců a spolupracovat s Tureckem na tom, jak najít možnost řídit tyto toky, provádět odpovídajícím způsobem registrace, návraty, zvláště pokud jde o ekonomické migranty, a jak řešit eh, přijetí toho obrovského počtu uprchlíků. A já bych jen chtěl ještě doplnit, že EU pomáhá mezinárodním organizacím úplně nejvíc v pomáhání Turecku a při spolupráci Turecka a sousedních zemí při přijímání těchto ohromných počtů prchlíků. Na zasedání Evropské rady 23. října a, pod, a 15. října. Zde se jednalo o spolupráci s Tureckem v této oblasti a 15. října jsme přijali akční plán jako součást komplexního řešení otázky migrace s našimi tureckými partnery a doufáme, že v následujících týdnech budeme moci dosáhnout jasného pokroku při naplňování tohoto akčního plánu a určitě víte, že první místo předseda Timmermans pojede znovu do Turecka následujících dnech a bude řešit, jaká jsou nejefektivnější opatření zájmu naplnění tohoto akčního plánu. Probíhají diskuze v návaznosti na Evropskou radu a budou další neformální zasedání na konci tohoto týdne ohledně toho, jak získat další finanční podporu pro Turecko prostřednictvím komunitárního rozpočtu a prostřednictvím přispění jednotlivých členských států. Nyní se dostávám ke západnímu Balkánu. I zde platí, že došlo k posílení nasazení a úsilí v oblasti spolupráce, zvláště po 8. říjnu po lucemburské konferenci o západní balkánské trase a potom 25. října se sešli vůdci e, za e, předsednictví pana Junkra. Na obou těchto zasedání, včetně těch, e, o kterých jsem hovořil předtím, se poukazovalo na potřebu zasáhnout v Syrii a v sousedních zemích, kde jsou ty ohromné počty lidí, kteří se nejprve rozhodnou opustit Syrii a přijíždějí nejprve do sousedních zemí. V západním Balkáně, na západním Balkáně také platí, že jde o transitní země a Jde o lepší nastavení přijetí a poskytnutí eh, první eh, podpory. Všechny tyto kroky se vyžádají provozní a finanční eh, zázemí, stejně jako politické zázemí. Spolupráce se zeměmi západního Balkánu. Zde máme dva základní úkoly, které vyplynuly na obou konferencích. Jednak jde o naplňování praktických opatření, o tom hovořil pan Turk. To jasně vyplynulo z Lucemburské konference a z návazného jednání. Za druhé je třeba spruchodnit spolupráci a koordinaci v rámci jednotlivých zemí aby dobře řídili eh, toky migrantů a a poskytovali jim odpovídající ochranu. My spolupracujeme s kolegy z Evropské komise a snažíme se získat podporu pro Srbsko a bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie. Snažíme se provést společné vyhodnocení a posouzení. Nejprve poskytnutí první eh, ochrany přístřeší a eh, stravy. Musíme však toto úsilí dále posílit, nicméně už v tuto chvíli se dostavily první výsledky, došlo k, k nastavení základní koordinace, výměny informací, komunikace v rámci těchto zemí i s Evropou a se členskými státy. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Albánie jež eh, komunikují s Řeckem bilaterálně ohledně ochrany vnějších hranic a my jsme rádi, že i Srbsko a Chorvatsko začalo řešit tyto operační opatření na svých hranicích. Samozřejmě funguje i lepší solidarita, co se týče sdílení povinností a zátěže. Srbsko posílilo eh, své kapacity přijetí ve, ve srovnání s tím, co přislíbilo minulý týden a došlo k jednoznačnému a unikátnímu zlepšení. My bychom rádi, aby členské státy toto úsilí dále posílili, i včetně toho, že by mohly poskytovat eh, naturální plnění eh, a pomoc byly, bylo učiněno už mnohé, co se týče otvírání nových eh, poboček a zázemí ale domnívám se, že může být uděláno ještě více. Pokračuje úsilí, co se týče lepšího řízení vnější hranice EU, tak aby se snížil tlak na transitní země na západním Balkáně. To řešili ministři pro spravedlnost a vnitro zrovna včera a bude se to řešit opět 3. a 4. prosince, když se bude připravovat um, prosincový Evropský summit. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal více prostoru. Děkuji za možnost vystoupit. Děkuji, pane Laflére. Za DG NIR se vyjádří kolegyně Katrin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Předřečníci už jasně eh, naznačili situaci v regionu. My ještě chceme zdůraznit eh, dlouhodobou spolupráci, kterou máme se zeměmi na západním Balkánu. Pro eh, země, s nimiž vyjednáváme o vstupu, už máme akční plán, eh, který spadá pod kapitolu 24. Samozřejmě vývoj během tohoto roku vedl k tomu, že potřebujeme nejrůznější krátkodobé i dlouhodobé kroky. K tomu třeba také přispělo zasedání 25. října. Ještě ten význam tří eh, kandidátských zemích eh, vlastně je významné, že ty země tam byly vlastně rovnocenými partnery. Kromě toho my také s nimi máme eh, videokonference, které probíhají každý týden. Tady vlastně klíčové výzvy pro mm, zejména tedy Srbsko a Firom, a také zapojené členské země. Tady jde o to omezení sekundárního pohybu, poskytnout přístřeší a odpočinek uprchlíkům a migrantům a samozřejmě také spravovat hranice a řídit toky migrantů co nejlépe. E, samozřejmě také potřebujeme účinnější e, postupy pro registraci. Musíme být připraveni také na zimu. Zima mimo jiné zřejmě tedy e, zpomalí imigrační toky ale eh, přeci jenom asi budeme muset poskytovat přístřeší podél eh, této cesity. Máme asi 50 tisíc eh, míst lůžek v Řecku a ještě další podél téhleté trasy. Takže Srbsko a rom projevili ochotu eh, připojit se k tomuto úsilí a komise zase je ochotná pomoci jejich vládám, aby dostali své eh, zodpovědnosti v této oblasti. Takže my proskytneme finanční eh, pomoc prostřednictvím IPA a také ECO, tak abychom vyřešili krátkodobé humanitární potřeby. Takže k využití IPA pro tyto účely, ještě zdůraznuju, že tady máme víceletý rozpočet. My teď vlastně musíme nově nastavit priority, tak jak je stanovíme ve spolupráci s těmito zeměmi. Tady jde zejména o zaměření se na humanitární pomoc, eh, tedy v následujících měsících. Mm, budou tomu pomáhat také naši kolegové z ECO a také prostřednictvím mechanismu mm, eh, civilní obrany. Sejdeme se také s příslušným ministrem ze Srbska, tak abychom se dozvěděli, co přesně Srbsko ještě potřebuje eh, ze strany EU. Mm, my se teď tedy zaměřujeme hlavně na Srbsko a na Firom, ale uvědomujeme si, že ty trasy se můžou změnit, takže eh, vlastně vyzýváme všechny země v tomto regionu, aby si vyvinuli nějaké kontingenční plány pro případ, že by se ta trasa změnila. Děkuji mnohokrát. Eh, vážení kolegové, nyní vám řeknu, jak proběhne debata. Nejprve dostanou slovo zástupci národních parlamentů z eh, zemí eh, podél této trasy. Nejprve pan, pan Duzina z, z Řecka. Já vás požádám o to, abyste prosím dodrželi čas dva, dvou a půl minut. Prosím máte mnohem více než třeba my na plenárce. Opravdu to není vtip. Pan Duzinas, prosím. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou uh, profesní deformaci, protože jsem profesorem a řeknu, že teď to, co zažíváme, je v podstatě eh, rozpadání se institucionální stavby Evropské unie. To se týká jak klíčových aspektů, což je třeba Schengen a Dublin, a také tady dochází k etnickým, eh, který napětím mezi jednotlivými etniky, což právě eh, odstranění tohoto bylo také velkým úspěchem EU. Takže my teď máme jakousi strategii, jednak zastavit ten tok, migrační tok, vrátit je zpátky. Tohle to je strategie, která bere všechny uprchlíky jako nepřátele, jako nějaké mm, agenty invaze, ale tihle lidé, to jsou lidé, kteří trpí ve svých zemích. To jsou lidé, kteří riskují životy právě proto, aby měli nějakou budoucnost. Takže když říkáme, že budeme spravovat tyhle ty toky eh, v, souladu s naší morální povinností, jak to udělat? Teď mám ty dvě a půl minuty, takže vám chci navrhnout takových šest zásad, a to chronologicky, které by měly ovlivnit reakci EU i jednotlivých členských zemí i zemí na západním Balkáně. Takže já si to vezmu chronologicky z pohledu eh, těch eh, lidí, kteří se sem snaží dostat a přežít. Takže žadatelé o azyl by měli být um, zpracováni uh, vlastně co nejrychleji. Takže pomozte uh, Eh, Jordánsku, Turecku, Libanonu, aby se to řešilo už tam. Za druhé, pro ty, kteří eh, jejich žádosti nejsou zpracovány mimo evropskou půdu, těm bychom měli poskytnout takzvanou safe passage, to znamená bezpečnou cestu. Toho můžeme dosáhnout eh, kontrolou hraničních, přeshraničních tedy míst, kde se překračují hranice, ale prosím vás, musíme zajistit to, aby ty hranice nepřekročily v rakvích, protože ta cesta je opravdu nebezpečná. E, a my už na Lesbosu třeba nemáme místo na další e, pohřby. E, potom, to bylo tedy zpracování žádosti o azyl. Potom spravedlivou redistribuci eh, v rámci Evropské unie. Zatím eh, jsme našli asi pouze 1100 eh, nějakých míst, takže říkal jsem také, že prostě potřebujeme zajistit bezpečí těchto lidí. Už jsem si vyslechl to, co říkali zástupci Srbska a Firomu o, o humanitární pomoci, kterou poskytují těchto, těmto lidem. To je skvělé. A potom musíme řešit eh, ty eh, původy té krize. Samozřejmě nemůžeme tam vyvážet zbraně, protože problém by byl, že potom bychom museli zase dovážet uprchlíky. Ještě na závěr bych řekl, že západní Balkán v tuto chvíli se stal svědkem jakéhosi eh, hýbajícího se hada, který prolézá těmito zeměmi. Ale Eh, tahle ta hadí stezka eh, uprchlíků se také může stát stezkou přátelství mezi eh, zeměmi na Balkánu. A my právě chceme vytvořit takovýto typ spolupráce do budoucna. Děkuji a nyní zástupce Maďarska, prosím. Thank you very much, colleagues. Děkuji, děkuji kolegové. <clears throat> Já bych nejprve rád přivítal naše hosty ze západního Balkánu, z Turecka, také předsedu našeho eh, zahraničního výboru v maďarském parlamentu. Já bych rád poděkoval organizátorům za to, že umožňují diskutovat o těchto tématech, jako jsou migrace, zástupné války, azyl. Tohle to jsou důležité věci, které je potřeba prodiskutovat společně. Tohle je opravdu globální výzva a já si myslím, že je správné, abychom se podívali na příčiny problému. Doufáme, že vídeňský proces už začal. Uděláme všechno pro to, aby to byl proces úspěšný, inkluzivní a s otevřeným koncem. Potom možná přinese své ovoce co nejdříve. Co může udělat EU? Já bych rád zmínil několik věcí. Musíme spojit lidskost a rozum v našem e, přístupu. To je naše evropské dědictví, takže neměli bychom e, nechat e, mediálním obrazům, aby e, převzali, e, aby převzali moc nad našimi mozky. Musíme samozřejmě vždycky si ponechat racionální přístup. E, já si také myslím, že netrpělivost je špatným rádcem pro EU. Nepodporujeme ten eh, relokační mechanismus, ten závazný mechanismus, protože eh, vyvíjí příliš velký tlak na naši národní svrchovanost. A myslím si, že to není dobré ani pro práva migrantů. Za čtvrté, ochrana v externích hranic je předpokladem jakéhokoliv fungování státu či politické formace a my navrhujeme, aby vytvoření, eh, abychom tedy vytvořili eh, službu eh, pro ostrahu evropských hranic, protože ta je obrovsky důležitá pro zabránění tomuhle tomu toku nelegální migrace do EU. Kromě toho potřebujeme mít projevit jasnou solidaritu s našimi partnery mm, v Turecku i na západním Balkáně. Samozřejmě finance jsou důležité, ale jak už říkal zahraniční ministr z Makedonie, pan Popovsky, právě v tuto chvíli musíme eh, zaměřit eh, se i na ten eh, proces rozšíření. Musíme se věnovat právě kvůli migrační krizi také otázkám rozšíření o tyto země. Děkuji a nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji mnohokrát, vážené kolegyně, vážení kolegové. Teure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 ne jenom výzva, to říkám zcela vědomně, neboť zde se jedná o obrovský rozměr, který si musíme uvědomit. Chci říct si následující. Migrace je stálým procesem, ale dnešní migrační proudy nejsou něčím samozřejmým. Musíme na to okamžitě reagovat a musíme eh, postupovat velice efektivně. Pravdou je, že tento fenomén již existuje delší dobu v nejrůznějších částech Evropy. Musíme okamžitě prosazovat opatření a zohledňovat dobrou praxi, která existuje v určitých členských státech. To je situace, na níž se musí podílet veškeré státy Evropské unie nezávisle na tom, jak a kde tento migrační eh, proud jde a jaký dopad má na jednotlivé země. Eh, migrační a azylová politika musí okamžitě prosazovat nová opatření, o nichž bylo rozhodnuto. Eh, političtí lídři se dohodli na tom, že ve Slovensku během týdnu bude 400 strážců hranic jako pomoc, ale zatím toto vůbec nebylo skutečněno. Veškeré členské státy se musí účastnit. My potřebujeme výměnu informací o, e, naš, o kapacitě naší možnosti přijímat uprchlíky. Evropské ochrana evropské vnější hranice musí být posílena, zejména tam, kudy přicházejí migranti. Musíme si uvědomit, na čem se buduje Evropská unie? Na zásadách právního státu, naše hodnoty, bezpečnost. A to nám umožňuje právě Schengen. Musíme si velice dobře zvážit, jak chceme do budoucna konat. Musíme velice dobře zvážit, jaká bude Evropská unie do budoucna. Chceme ji posílit a nebo eh, ji vystavíme velkým nebezpečím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Austria, um, he... Děkuji. Rakousko nyní je v situaci, kdy je jak transitní zemí, tak zemí cílovou. Uh, máme desítky tisíc lidí, kteří prochází Rakouskem uh, na cestě do Německa a Švédska. Ale samozřejmě máme také asi 80 tisíc uprchlíků, kteří tam zůstávají my jsme v podstatě skoro na konci balkánské trasy, ale ne úplně. Já sleduji s obavami mm, erozi eh, ochoty vlastně přijetí těchto uprchlíků v eh, našich zemích. To platí i pro Rakousko, i pro Německo. Ve chvíli, kdy Německo zpomalí přijetí eh, uprchlíků na 6 000, 7 000 denně, tak to bude mít samozřejmě eh, dominový efekt na Rakousko, Slovinsko, Srbsko, samozřejmě Řecko, takže my se bojíme, že v podstatě eh, ta krize takhle může vykulminovat v, eh, někdy v průběhu této zimy. Já zde řeknu jenom tři věci, které bychom měli udělat. Měli bychom pracovat na eh, veřejném mínění, aby eh, existovala větší ochota přijmout eh, ty uprchlíky. Tady samozřejmě do toho se pojí také rozlišování mezi žadateli o azyl, hospodářskými uprchlíky, potom otázka navracení do zemí původu a podobně. Tady ale musíme určitě udržet ochotu e, přijetí těch e, žadatelů o azyl, co se týče e, ostrahy hranic. Také si myslíme, že je úžasné to, co udělalo Turecko při při tedy svém velmi vstřícném přístupu při vytváření těch táborů pro uprchlí a podobně, ale už méně na nás udělalo dobrý dojem to, jak Turecko chrání hranice, to, jak vlastně v Egejském moři eh, působí eh, pašeráci úplně beztrestně a podobně. Takže já si myslím, že bychom opravdu potřebovali celoevropskou eh, službu pro ostrahu evropských hranic. Kromě toho ještě navíc musíme zvýšit podporu pro země, jako je Turecko, Libanon, Jordánsko a má země určitě se bude snažit poskytnout více zdrojů za tímto účelem. L'onorevole Verducci, membro del Parlamento. Děkuji vám. Pan Paraducci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za to, že jste uspořádali tuto významnou konferenci. Události posledních měsíců eh, ukázaly, jak důležité je, aby Evropská unie mm, potřebuje novou společnou migrační politiku. Nechci tady odkazovat na to, že Evropská komise v minulosti toto téma nespracovávala dostatečně zavčasu. Země byly opuštěné, jako Itálie a politická síla Evropy závisí na tom, jakým způsobem Evropa koordinuje bezpečnostně politické a jiné významné otázky. Jedná se o solidaritu, jedná se o prosazování myšlenek otců zakladatelů, bez nichž by EU neexistovala. Když dnes hovoříme o balkánské trase, zasedání Evropské rady 26. října. Z toho vzešel ten akční plán, a má se jednat o lepší kontrolu migračních proudů na hranicích, o bojování proti převaděčským sítím, ale chybí další opatření, která potřebujeme. Dnes ráno jsme hovořili o, o rozšiřování a samozřejmě tady existuje vzájemné problém, prolínání těchto problémů. Turc, Turecko je pro nás neodmyslitelným partnerem při zvládání těchto migračních toků, toho přívalu migrantů. Musíme myslet na naši evropskou politiku sousedí a příčné propojení k k uprchlické otázce. I s italskou vládou jsme hovořili o otázce politiky sousedství a žádali jsme o to, aby vztahy s partnerskými zeměmi získaly větší politický rozměr. Co se týče skutečnosti, že žijeme ve stále konfrontaci s Ruskem a na druhé straně nabízíme zemím Severní Afriky partnerský dialog. Musíme ale myslet i na uh, africký roh a jiné země, které, eh, ze kterých migranti přicházejí přes Sahoru. A tyto problémy nejsou nelze oddělovat od politiky vůči zemím ve oblasti Středozemního moře, jakou ji teď vedeme. Konec konců cesty eh, po zemi zapojují celou tuto středomorskou oblast. Domnívám se, že bilance je negativní. Lithuania, please. Prosím obce Litvy. Děkuji, pane předsedo. Chcete se vyslechnout trochu litevštiny? Budu hovořit litevsky tedy. A využiju příležitost a hovořit prostřednictvím tlumočníků. Jsem moc ráda, že zde máme zástupce úřadu UNHCR a zástupce vnější služby a zástupce zemí západního Balkánu. Stejně jako ostatní kolegové, já bych ráda řekla, že jsem moc ráda za přispění Turecka při řešení problémů uprchlíků. Jako členka shromáždění OECD si uvědomuji, kolik toho Turecko udělalo a cením se velmi z této spolupráce a podpory třeba v oblasti vzdělávání dětí. Já bych ráda položila otázku na adresu zástupce Turecka. Jde o převaděčství. Zdá se, že ti převaděči jsou hrozbou pro lidi, a zdá se, že konají naprosto bez jakéhokoliv omezení. Vidíte zde nějaké možnosti spolupráce a možnosti zabránit této situaci humánním, důstojným způsobem. Je to situace, která zcela zjevně působí nedůvěru mezi členskými státy a představuje veliké riziko. Také bych ráda položila tuto otázku zástupce úřadu UNHCR my v Pobalti si uvědomujeme, že máme oprchlíky nejenom ze Sýrie, ale také z Iráku a z různých táborů v Libanonu, z Jordánska, z Pakistánu. Tyto tábory jsou přeplněné a situace je hrozná. Jsou zde lidé, kteří se snaží uprchnout před eh, náboženským pronásledováním jsou to zvláště křesťané a další etnické a náboženské menšiny, které se odstly v situaci těchto táborů. A my jim musíme pomoci v Evropské unii, za pomoci Evropské unie spolu s vnější službou. My se vyhýbáme tématu pro následování křesťanů. Vidíme zde, že ty toky jsou největší tam, kde je nejnižší tolerance vůči menšinám náboženským, etnickým a jiným. Jsou zde lidé, kteří prchají z Iráku a dalších zemí. Zaznamenáváme zde určitý prvek totalitního režimu, který představuje hrozbu pro sousední země a pro celou civilizaci a demokracii. Je to úplně nový svět, který se nám zde otevírá a který neumožňuje žádnou rozmanitost, žádnou mm, mezikulturní uh, dimenzi. Děkuji. Vy jste položila otázky. Dám slovo panu Klotadomiu z Lucemburského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval řečníkům z panelu za správný popis situace za jejich jednotlivé instituce. Já sdílím neklid pana Aslborna, ministra pro zahraniční záležitosti. Je to ministr pro imigraci, je podle jeho slov nebezpečný je v migrace spočívající v tom, že zapomeneme na základní hodnoty, na kterých spočívá Evropská unie. Největším úspěchem byla Evropská unie a její budování, ale teď je ohrožena z rodícími se nacionalismy v Evropě a hrozí válko. Válka je tady více věcí, které bychom měli dělat my politici. Za prvé, respektování zásadních lidských práv musí být provozováno všemi a nikdo nesmí být podroben nehumánnímu, nelidskému jednání. Musí se vždy respektovat jeho soukromý život. Za druhé otázka migrace a azylu vyžaduje společnou reakci. Společnou reakci Evropské unie, ale také společnou reakci se sousedy Evropské unie, jak už na to bylo poukázáno. Za třetí neexistuje zázračné řešení to je jasné. Musíme, musíme být upřímní vůči našim obyvatelům. Je třeba eh, vykonat velké hospodářské a také humanitární úsilí. Nelze navrátit se k zavřeným hranicím a k nacionalismům, a který nás v minulosti dovedl k válkám. Od září jsme u nás přijali 314 tisíc žadatelů o mezinárodní ochruku, eh, ochranu. Eh, potom jsme měli v říjnu 412 žádostí o zem. Možná, že se vám to číslo může být ehm, malá, když to srovnáme s čísly, které zazněly eh, o Turecku ale uvědomte si, že Lucembursko má pouze 500 eh, tisíc obyvatel. Já jsem velice hrdý jako Lucemburčan na to, že poslední průzkum veřejného umění ukazuje 66% obyvatel hovoří o nezbytnosti přijímání uprchlíků a je tady velik obrovská angažovanost a připravenost lidí pro přijímání uprchlíků. Lucemburg reagoval dobře a rychle. Přijímat a rozdělovat uprchlíky je naší povinností, ale zjevně to nevyřeší celý ten problém. Je třeba posílit diplomaci v zemích středního eh, východu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Uprchlická krize nám ukáž, ukázala určité symptomatické problémy. Instituce Evropské unie někdy neplní eh, očekávání členských států celé řadě oblastí činnosti, kdy instituce mají svůj mandát a kompetenci konat a působit. Upřímně řečeno, klíčové instituce doslova přehlédly, přehlížely celý problém špatně eh, chráněných vnějších hranic došlo k nekontrolovaným toku migrantů prostřednictvím jižních evropských hranic. Nicméně Evropská komise, která má na odpovědnost naplňování evropských předpisů a práva, nevyužila své výlučné pravomoci zajistit eh, dodržování závazků podle šengenské dohody. Členské státy a Evropská komise se znepokojily, až když už měla Evropská unie má velmi, velmi málo času a omezené prostředky řešit tuto krizi a vyhnout se jí. Navíc eh, členské státy zaznamenaly pravicové a levicové eh, eh, hnutí, které se k tomu vyjadřovalo extremisticky. A proto apeluji na kolegy politiky, jak z Národní parlamentu, tak z Evropského parlamentu. Nemyslíte si, že bychom měli otevřít otevřenou diskuzi ohledně toho, jak by měly exekutivní orgány Evropské unie působit efektivněji a účinněji a naplňovat své povinnosti? Musíme zajistit systém, který bude fungovat a který bude zajišťovat výměnu informací mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty. To nám umožní sehrát efektivnější roli při monitorování a posuzování, naplňování požadavků šengenské dohody, stejně jako dalších povinností, které jsou zakotveny v evropských předpisech. To nejsou jenom evropské instituce, které mají rozhodovat o strategických eh, úkolech a prosperitě našich národů musí rozhodovat i státy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V heslech těch 17 bodů komise musí v této oblasti být nutně uskutečňováno. Žádná země se nemůže vyvlíknout, neexistuje žádná možnost stahovat se do vnitrostátních záležitostí a říci, mě se to netýká, naše hranice musíme mít lépe pod kontrolou. Když hovoříme o jihu, to není hlavní téma a co se týče Libie, tady si myslím, že lze, musíme eh, třetí stupeň naší mise eh, zintenzivnit, abychom bojovali proti pašeráctví po moři. Eh, nejkritičtější hranice je mezi Tureckem a Řeckem. Tady je třeba držet hranici pod kontrolou. Když lidé opouštějí Evropu ve směru Makedonie, je to naše selhání. Odpovědnost nemá jenom Řecko. Je to společná úloha a tak se na to musí nazírat, že musíme kontrolovat naše hranice tam. Turecko eh, zatím vykonalo skutečně veliké úsilí při ubytovávání tisíce uprchlíků a ti, kteří jsou v jejich zemi, nejsou nepřátelsky pojednáváni. Není to instrumentalizováno ve stranickém bodě a boji a to musíme skutečně uznat, respektovat a vyslovit chválu, ale my musíme silněji vstupovat. Už tady zazněla čísla, já se domnívám, že bychom měli Turecku poskytnout podporu takovým způsobem, aby mohlo zásobovat Turecko, aby je mohlo se starat o uprchlíky déle. Ale teď přijdu otázce na tureckou zástupkyni neexistuje ve vaší zemi žádná skutková podstata trestního činu pro pašeráky. Vždyť v Turecku existuje i pašerácké sítě, které přivádějí uprchlíky k tureckým břehům a v přístavním městech přístavních městech to se všechno děje za pomoci úřadů a celá řada lidí na tom vydělává velké peníze. To znamená, že skorumpované struktury eh, pomáhají k tomu, aby lidé mohli opustit zemi, což je nepřátelský akt vůči Řecku. A já vás vyzývám, abyste využili vaše možnosti, abyste tuto situaci změnili, aby tady lidi nekontrolovaně opouštěli zemi. Neboť to není něco, co by bylo, co by porušovalo zásadu místních dohod. To jsou tedy mé konkrétní body. solidarity Děkuji. Já bych chtěl nejprve vyjádřit solidaritu s kolegy na západním Balkáně a v Turecku. To jsou velmi složité problémy Aby bychom měli naši solidaritu vyslovit a projevit. Pokud jde o právní cesty, to je velmi důležité, protože my zatím nic takového osobně nerealizujeme, ale musíme si uvědomit, že zde panuje humanitární krize a uprchlíci na jihu eh, žijí velmi často v hrozných podmínkách a existuje zde nedostatek humanitární pomoci. Vy jste tu situaci nespůsobili, my jsme ji nespůsobili taky, ale musíme společně hledat cesty, jak to řešit. A děkuji srbské kolegyni, pokud jde o instrumenty předstupní a děkuji za to, že kolega se k tomu vyjádřil, tak otevřeně to myslím, že je důležité říct na hlas. Na samé to se říkalo, že bude 5 milionů nových prostředků pro státy. Ačkoliv to ještě nebylo poskytnuto, tak eh, myslím si, že naši kolegové za Evropské instituce to mohou vyřešit a zodpovědět. Navíc bylo řečeno, že na zimu by mělo být eh, k dispozici ještě 96 milionů navíc, ale pokud jde o požadavek kolegů ze západního Balkánu, tak a jejich volání po navýšení rozpočtu, tak musím říct, že to chápu a myslím, že v pořádku, že volají po takové reakci. Co se týče kolegů z Makedonie a Turecka, ačkoliv jde o malé počty, řešíte vůbec oblast no, možnost relokace, i když by to mělo třeba jenom symbolickou hodnotu, tak by to ukázalo závazek a nasazení. Já myslím, že je důležité uh, se vás na to zeptat. A kolega z Turecka, jak realistické, já vím, že západní Balkán je politicky sporná oblast, ale jak realistické to je, že se včer, ve čtvrtek podaří najít konečné a eh, finální a funkční řešení. Eh, chci se zeptat, proč není Frontex na hranice mezi Řeckem a Makedonií. Možná kolega za Evropské instituce se k tomu může vyjádřit, nebo se k tomu může vyjádřit eh, pan Popovský, ministr, anebo další kolegové za Řecko. Já chci říct, že ženevská úmluva pro uprchlíky byla koncipována po druhé světové válce pro úplně jiné účely a nepředvídala takovéto ohromné počty, které by překračovaly hranice a procházeli pro, přes země, které jsou v tuto chvíli v, tom, eh, v té bezpečné zóně na země v zálevu nikdy nepodepsali tuto umluvu a vzhledem k tomu, že sdílí stejnou kultury, kulturu a stejné hodnoty, tak je to s podivem. Jsou to transitní migranti a oprchlíci, kteří nemají v úmyslu zůstat se Srbsku a možná je překvapivé, že ta jejich vláda na to nereaguje nějak eh, s ohromením. A není tedy už na čase, abychom se znovu zaměřili na dohodu z roku 51, protože tahle politika EU ze zhora dolů znamená, že zde představuje velké riziko eh, to, že je to takový dáreček pro země, které chtějí buď upustit EU nebo eh, pravicové strany. Máme zde i eh, hrozbu teroristů, kteří by se mohli uh, dostat do zemí, kam předtím přístup neměli. Ale chci říct, že není žádné tajemství, že i zahraniční bojovníci se dostávají do těch migračních toků. Můžete prosím nějak kvalifikovat ty počty a tyhle možnosti, co se s tím dělá. Dochází k zatčení a proč se to neobjevuje více v tisku. A také říkáte, že se vyřeší občanská válka v Syrii. abych rád se zeptal tureckých zástupců protože Turecko a Saudská Arábie se v občanské válce přiklonily na jednu stranu, takže je teďka čas, aby západní země Irán, Damašek, Rusko, Saudská Arábie, aby jasně řekli, jak to v tuto chvíli vidí, ale musím říci, že EU nemůže vyřešit všechny konflikty, které se vyskytnou na země koule. Děkuji. Já bych rád navrhl, abyste se opravdu soustředili a vždycky dodrželi časový limit minuty, minuty a půl, protože nám utíká čas a zkracuje se čas na odpovědi. Pan Weigl má slovo. Britko. Vážený pane předsedo, je smutné, že si dnes musíme přiznat, sice zástupci Evropského parlamentu a zástupci národních parlamentů, že nevíme, jakým způsobem vyřešíme tento problém a nemáme ani potuchy o tom, jakým způsobem se bude tento problém dále rozvíjet. My hledíme na Německo a na jiné země, které přijímají největší počet uprchlíků a čekáme na to, kdy tyto země zavřou své hranice. A teprve potom budeme přemýšlet o tom, jak budeme reagovat my. Já si myslím, že potřebujeme vizi, musíme hledět dopředu. Eh, domnívám se, že potřebujeme politická řešení tohoto problému. Není možné, aby tomu bylo tak, že Evropa bude nečinně přihlíšet tomu, jak Rusko a USA se nejsou schopny dohodnout v otázce Syrie. Já si myslím, že Evropská unie tady musí hrát aktivnější roli. Když se jedná o nestabilní Líbii a když se jedná o katastrofální situaci v Iráku. Dnes jsme hovořili o hodnotách, o soucitu, o multikulturalitě, o respektu před někým, kdo je jiný. Mír, respektování lidských práv a taky se domnívám, že je správné, aby naše občanky a naši občané právem očekávali, že Evropská unie je schopna problémy vyřešit politicky efektivně, eh, efektivní prostředky. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις... Děkuji mnohokrát. Já bych ráda pozdravila a přivítala všechny návštěvníky a poděkovala bych jim za to, co nám přednesli. Ráda bych připomněla, že Turecko zůstává otevřenou branou, kudy proudí uprchlíci směrem do Evropy Jsou tady tisíce lidí, 20 tisíc lidí, kteří e, e, přecházejí přes řecké ostrovy a řecké pobřeží. Já se chci zeptat na jednu věc. To, co čteme v tisku, ale také uprchlické proudy, kteří zaplavují řecké ostrovy. Máme pocit, že ti to k nám proudí bez jakékoliv kontroly z Turecka do Řecka. To bych ráda, abyste nám vysvětlila, proč tady není žádná kontrola. A chci se taky zeptat, co počítáte, co hodláte dělat s Evropskou unii, co se týče reinstalace vztahu mezi Tureckem a vyřízení otázek mezi Tureckem a Kurdskem. Bude to problém nebo ne? Vy jste hovořila o odpovědnosti OSN eh, a řekla jste, že tisíc uprchlíků do Turecka mezi eh, listopadem a prosincem eh, poproudí vaší, bude proudě vaší zemí, ale máme tady nedostatečné prostředky a nejasná čísla. My žádáme o pomoc pro tyto země Eh, taky pro Řecko a Itálii, které jsou nejvíce dotčeny vlnou uprchlíků v zimě. Můžete nám říci, zda se domníváte, že tento předmět, toto, tento objekt, tato otázka je reálná? Děkuji. Chairman, um, now that the huge... Děkuji. Be made available to Turkey. What different systems would they be putting into place to alleviate the migrant routes, in, routes into the EU?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 Děkuji za to, že jste pozvali i Norsko na tuto, na tuto mm, zasedání. Nemohu slíbit, že Norsko bude ochotnější v budoucnu vstoupit do EU, ale eh, každopádně jsme rádi, že jsme zde. Otázka, kterou si musíme položit vizavi téhle tragédie, je, kdo pomůže znovu vybudovat Syrii, protože dnes všichni lidé, kteří eh, jsou schopní Eh, opustit zemi, taky opouští. Eh, eh, kromě toho mm, máme problémy, jako je třeba nepřijímání hodnot demokracie, hodnot svobody, toleranci vůči etnikům a velká dominance náboženství v každodenním životě, takže to v podstatě vede k tomu, že tam není žádný, žádný pocit sounáležitosti s ostatními. A tahle mm, občanská válka určitě nemá za účel e, vyhnat tyhle ty lidi e, trvale ze své země, ale znovu se ptám, kdo pomůže znovu vybudovat Syrii ve chvíli, kdy ten konflikt skončí. A e, také připomínám na země, které mají úplně demografickou explozi, jako je třeba Nigeria, Mali, Sudán. To jsou prostě země, kde Eh, můžeme očekávat eh, také eh, nové migrační toky do Evropy, takže si myslím, že ve první řadě bychom měli vyřešit problém v Syrii. Měli bychom také potom po dokončení toho konfliktu znovu vybudovat tu zemi, ale kdo to udělá? Budou to američani, evropani, sousedé? Já si myslím, že Syrie je skvělá země, která může přežít, ale někdo jim musí pomoct nemůžeme tady importovat, eh, dovážet veškerou populaci Sýrie do Evropy, tak eh, to není přece eh, řešení. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že chorvačtí kolegové tady vzhledem k volbám nejsou, tak já bych řekl, že asi 350 tisíc lidí prošlo jejich zemí za poslední měsíc. Takže co potřebujeme je řádná spolupráce a koordinace mezi všemi zeměmi na té trase to eh, je určitě eh, taky na agendě ministrů eh, vnitra a bezpečnosti, kteří se sešli včera, bavili se o tom, aby vznikly dobré podmínky pro uprchlíky, protože oni teďka s přicházející zimou opravdu čelí nepřípustným podmínkám v některých těch táborech. Eh, asi třetina těch uprchlíků jsou hospodářští eh, uprchlíci nebo migranti, takže eh, je to opravdu pravda. Já si myslím, že to bychom měli dobře analyzovat. Takže vy jste říkal, ano, tihleti lidé prošli vaší zemí. Rozdíl je, že některé další země všechny tyto lidi přijeli, jako třeba má země. Nyní paní Kratca, prosím. Grazie per aver organizzato questo incontro. Děkuji za to, že jste toto setkání zorganizovali se zástupci oblasti z Makedonie, Turecka. Myslím si, že toto je tak významné setkání pro nás, zástupce národních parlamentů, kteří jinak nemají možnost slyšet tyto zkušenosti nesprostředkovaně. Mám tři otázky. Z hlediska Evropské unie je tomu tak, že hlas italského parlamentu eh, je, my voláme po, Dublin, po naplňování Dublinské smlouvy. To znamená, že problém migrace musíme organizovat solidárním způsobem. Naše smlouvy, naše výzkumné programy, naše vzdělávací programy vznikly v takové Evropě, která dnes již neexistuje. Máme tady teď ten migrační problém a musíme i v kulturním ohledu a ve vzdělávání Evropské české občany vzít sebou na cestu, protože oni vidí tento problém zvenku, jako kdyby se jednalo o byrokratický problém, eh, který musí vyřešit ostatní, ti druzí. A když jsme tady slyšeli tu diskuzi, musíme se podívat, jaký je vztah mezi ústřední vládou a regionálními vládami. Eh, máme tady i organizační problém s přijímáním uprchlíků. Jednou věc je organizace na vládní úrovni, ale druhá věc je organizace na lokální úrovni. A taky jde o to, abychom přesvědčili obyvatelstvo. Já bych taky... Jo, ještě jeden, ještě někdo z, e- z Evropské strany lidové. Je tady ještě Děkuji vám mnohokrát. My jsme nedávno řešili debaty mezi Evropskou unii a Tureckem, tak aby Turecko se podílelo na řešení problému migrace a bylo navrhováno, aby existovaly eh, společné hlídky, což nemá žádný význam, protože eh, legální migranti nejsou opuštění v mezinárodních vodách. Ty, ti jsou posíláni z tureckého pobřeží na řecké ostrovy. Pokud si myslíte, že to je příliš, tak se můžete podívat na turecké stránky. Tam uvidíte 450 fotografií a uvidíte, že tam existuje základna, která posílá migranty do Řecka. A jsou tam instalovány eh, motory na loďky a každých 15-20 minut eh, výjíždí jedna takováto loďka nebo člun. A proto je těch eh, migrantů tolik, kteří přijíždějí do Řecka. A to všechno toleruje turecká vláda. Když vezmete v úvahu, že každý z těchto migrantů zaplatí 1500 euro, tak se dovedeme představit, že část těchto peněz jde nakonec eh, do kapes tureckých úřadů. Pokud bychom to řešili odpovídajícím způsobem, tak bychom řekli, že Turecko eh, stráží své hranice, Řecko má své možnosti taky v této věci. To je ten problém. Všechno ostatní je jenom předstírání, že nevidíme, že Turecko využívá tato situace a získává plus. Děkuji mnohokrát. Já bych tomu také rád něco řekl, zejména poslední bod bych rád vzal jako první. Turecko, když promává lidi do Řecka, dělá to tež, co Řecko dělá, když jdou do Makedonie, z Makedonie dá, potom do Chorvatska zase Chorvatsko to dělá vůči Slovencům. To je prostě řetěz předávání si dál, promávání dál. A musím říci, že v té, buď přerušíme ten řetěz na všech místech, anebo musíme mít pochopení i pro Turecko. Turecko 4-5 let, za 4-5 let přijalo 2,2 mili, miliony uprchlíků. A my jsme neposkytli dostatečným způsobem podporu. Členské státy Evropské unie své eh, prostředky eh, eh, rozpočtové prostředky zkrátily moje země dost. Rakousko dokonce zkrátilo své peníze o 100% pomoc, kterou dodávalo. To jsou fakta. A musíme se podívat na situaci v Libanonu, v Jordánsku z geografických důvodů, že tam je situace podobně katastrofická když nevidíme původ té věci a proto pan Hán, který dnes s panem Timmermansem letěli do Ankary, aby se snažili hledat řešení pro to, aby se prolomil tento řetěz, což nás bude stát hodně peněz. Kdybychom to bývali rozpoznali před půl rokem, stálo by nás to méně. A proto každý, kdo se kriticky vyjadřuje k tureckému členství v Evropské unie, v této otázce musím říci, se Eh, musím Turecka zastat. A tudíž by bylo správné, eh, bylo správné, abychom tady našli také společné financování. O tom myslíme v rámci Dublinu. A země, které jsou tam na vnější hranici, dělají práci za nás a my ve středu Evropy si klidňánko sedíme. No tak to rozhodně není. E, ta koordinovaná pomoc. A potom v otázce hraničních kontrol a hotspotů a spolupráce v oblasti předávání informací. Pan Plenkovič už na to poukázal, že třeba by tady se posílala spolupráce členských států a nečlenských států, a abychom také spolupracovali s OSN, která musí pomoci v této uprchlické krizi. A je třeba zpomalit tento proces Sein, dass das alles ineinander geht. Je důležité, aby to bylo všechno propojeno. Nemá co, no, bychom si tady poukazovali navzájem vinu, protože ten rozměr je tak obrovský, 4 miliony uprchlíků, v Turecku ještě 7 až, mi, 7 eh, až 8 milionů ze eh, Sýrie a Iráku, kteří tam směřují to je rozhodující bod. Proto tady jsou ty zástupné války. Jestliže nebudou mít vídeňská jednání úspěch, že američané, Evropané a Rusové nedospějí ke společnému postoji, pak to bude pokračovat pořád dál my tady diskutujeme kurírování, na sym, kurírování symptomů, ale my přece musíme vržit situaci v tom regionu, která je původem uprchlického problému. Do toho se musíme pustit. A tady je třeba zapomenout na vnitropolitické představy, když slyším, že protože Turecko v ochraně právního státu neudělala žádný pokrok a že proto není možné hovořit s Tureckem a není možné zapojit do toho procesu, no to je trošku tupé, bych tak řekl, tak to nazýváme my, protože to škodí nám a ne Turecku. A proto se domnívám, že v této souvislosti musíme řešit ty zásadní otázky, přímé otázky, protože tady se v Africe děje něco, co my jsme měli 30 leté válce, v 17. století to bylo v mé zemi, eh, kde německé obyvatelstvo se snížilo ze 16 milionů na 8 milionů, zbytek byl zavražděn nebo zemřel hlady. Stockholm, Paříž a Vídeň to udělali tenkrát s tím alibi, že, protest, že tady protestantismus a katolicismus, ale v podstatě to byl jenom boj o regionální moc. A proto je tady vám mezi Teherán, Teheránem, Riádem a co já vím, možná Jankarou. A když toto nebude prolomeno, aby tady došlo k určitému sjednocení, no tak bohužel tam dojde k něčemu podobnému. No, na to musíme hledět, jestli se toto nepodaří. Pakliže všechno ostatní budeme moci jenom omezit, udržet v pořádku, kontrolovat, to nevyřešíme. A proto bychom daleko silněji také hovořit o těchto souvislostech. E, vídeňská jednání, která se tak trochu orientují na to, jak probíhala jednání o tom s Iránem, tak uděláme dobře a jestli se nám nepodaří vyřešit otázku v Libii, co tam je za situaci s uprchlíky a co tam ještě uprchlíků ze všech z možných zemí Afriky přijde, no tak eh, je třeba prostě vidět tyto, tuto souvislost mezi příčinami a útěkem těch lidí je třeba vyřešit ten problém tím, že se hm, podíváme na ty kořeny a musíme to zvládnout tímto způsobem. Já se domnívám, že musíme naprosto změnit priority naší politiky na všech úrovních. Jinak žádná evropská země nedostojí těmto výzvám. Pak taky se musíme postarat o... Tak kdybychom jednali tak, že budeme se snažit jenom navýšit finance, tak to prostě fungovat nebude. Musíme mít sílu, abychom při diskusích na veškerých politických úrovních hovořili o této nutné změně priorit, tak se potom bude zase říkat Evropa za to může, ale Evropa nemůže eh, vyřešit tento problém. Ani Německo, ani Nizozemsko, ani jiná země nemůže tento problém vyřešit sama o sobě, to si musíme uvědomit. Musíme taky říct, já to bych rád ještě tady řekl mým kolegům a kolegyním z národních parlamentů. Tehdejší komisař italský Fratini před 11 lety navrhl, aby se západobalkánské země prohlásily za země bezpečné ale národní hlavní města řekly, že to je v jejich kompetenci národní a nikoli v evropské, a proto se to odmítlo před čtyřmi, pěti lety, když jsme měli otázku Lampedusy, komise navrhla zavést k řešení kvot. To národní hlavní města odmítla, odmítala až do tohoto jaro, říkali. Za to, to má vyřešit Dublin a vnější hranice. Kdybychom to bývali před těmi čtyřma pěti lety udělali, tak bychom byli v jiné situaci. A na to je třeba myslet, než zase Evropa bude obvinovat z toho, eh, tady byla celá řada jaksi návrhů na evropské úrovni, které se vyčítá, že nic nedělá. Až do listopadu tohoto, tohoto roku ministři vnitr našich jednotlivých států říkali, že Otázka migrace není evropská, ale ve vnitrostátních kompetencích. No a to je taky jedna z příčin, proč dnes nemáme tu skřínku s nástroji, jak vyřešit tuto situaci. To je něco podobného jako s finanční krizí, kde odpovídající nástroje vznikly, až když ta krize naplno vypukla a já se domnívám, že v této souvislosti je třeba na to nahlížet tímto způsobem. Děkuji mnohokrát. V jaké řadě jste přednášeli, v jakém pořadí, pardon, prosím. Machen wir die andere Reihenfolge. Wer ist angefangen? Obrátíme pořadí tedy, takže kdo chce teď začít? Äh, dann fangen wir mit... Äh, takže začneme s panem, s panem Leslerem. Christian. Thank you, Chair. Um, we, we've heard many diverse comments. Děkuji Pane předsedo, my jsme to zde slyšeli hodně a já se nebudu schopen vyjádřit úplně ke všemu, ale myslím si, že jsme zde zaznamenali celou řadu otázek, problematických otázek a protimluvů a zmatků. Hlavně zmatek v tom, kdo je uprchlík a kdo je migrant. Došlo k tomu, že se zde podněcuje kritika toho, že Evropská unie odmítá a navrací uprchlíky ze svých hranic. To není pravda. My máme právní a morální povinnost přejmout uprchlíky a to děláme. Je jich spousta, tak je to náročné, ale musíme rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty možnosti, hledají lepší život, což je pochopitelné, a nejsou ve stejné těžké situaci a nejsou tak potřební, pokud jde o ochranu. Musí se k něm přestupovat jinak. Takže když mateme tyto dvě kategorie, tak máte i způsob, jak se s těmito lidmi zachází, což působí potíže. Zaznamenali jsme zde apel na přeskum dublinského mechanismu a na přeskum dublinské umluvy na, no, na silnější eh, rozdělování povinností. Také jsme zaznamenali apel na netrpělivost, která se týká toho, jak budeme dále postupovat, a to je mezi vámi. Vy zastupujete své vlastní vlády a státy a víte, že neexistuje žádná jasná vize všech členských států. Existují zde návrhy, které učinila Evropská komise v souvislosti se stávající krizi, a to už říkal pan Brok, pan předseda. My jsme eh, o řešení usilovali už před několika lety, ale tehdy se to nesetkalo s velkou odezvou, takže na otázku, proč reagujeme tak pozdě a tak pomalu, tak se podívejte ve vlastních zemích, někteří z vás, kteří vystoupili, jak to vypadalo před několika lety. Zjistíte, že se navrhovala opatření, ale členské státy tomu nevěnovaly pozornost. A to v celé řadě oblastí ve středním středozemí na jihu Evropy. Za poslední několik let takové návrhy byly. My jsme se o to snažili a snažíme se dál. My jsme získali financování na neuvěřitelné úrovni, když se podíváte na celkové financování Evropské unie na adresu uprchlické krize, tak je to více než 9 miliard euro, když to sečtete. Když sečtete veškeré úsilí týkající se řešení příčin až po přijetí a tranzit, až po námořní mise, tak je to víc než 9 miliard euro, což znamená, že jsme druhý největší přispěvatel po UNHCR. A velmi přispíváme do konkrétních rozpočtů jednotlivých oblastí, na něž bylo poukázáno. Já myslím, že už vypršel čas, já se nebudu vyjadřovat k dalším věcem, jenom k jediné. Hovořilo se zde o něčem, čemu se říká kulturní čistky. V některých částech Středního východu, což je pravda a je to politování hodné. My jsme se snažili prostřednictvím různých typů zahraniční politiky tohle řešit po několik let, ale když hovoříte o uh, kulturní rozmanitosti a náboženské rozmanitosti, tak se snažme v Evropě jít příkladem při přijímání těchto lidí, kteří prchají před eh, hroznou situací, jež panuje v jejich vlastní zemi. Děkuji. Děkuji, pane Broku. Mně se líbily vaše závěrečné poznámky, zvláště ta historická. Já myslím, že lidská mobilita je realita, a kterou Evropa teď eh, pochopila v jiných, na jiných kontinentech se to děje každodenně a Evropská unie se toho musí zhostit stejně tak a mohu vás ujistit, že v celosvětovém měřítku všichni sledují, co se odehraje v Evropě a na to musíme pamatovat, jelikož eh, hodnoty evropské by mohly zaznamenat Mm, velké negativní dopady. Je to krizová situace, musíme krizově jednat. V každé krizi však se objevuje příležitost něco vylepšit. A já jsem byl dojat tím, jaká je zde solidarita mezi lidmi. na jihu to zaznamenáváme, zaznamenáváme to po celé Evropě a myslím, že to je dobrý odrazový mustek. Prosazování, dodržování právních předpisů, Eh, boj proti pašeráctví, otázka bezpečnosti. Nebude to fungovat, pokud se nebudou realizovat humanitární mm, činnosti a pokud zde nebude dimenze dodržování pravidel eh, právního státu, takovou zkušenost jsme udělali po, eh, při několika předchozích příležitostech. Když se podíváme na konflikt mezi Syrií, v, v Syrii a v Iráku, tak ty konflikty mají celou řadu různých vrstev a bylo by těžké a špatné říci, že jedna věc je jednou příčinou, tak to není, je to mnohem složitější. A když se podíváme na těch více než 4 miliony uprchlíků ve sousedních zeměch, tak zjistíte, že ti opouští své země z různých důvodů, prchají před terorismem, extremismem. A myslím, že na to odkazoval jeden z zástupců Británie a to je jeden z těchto důvodů. Další věc, myslím, že o tom hovořil pan Tanok ze Spaného království, hovořil o umluvě 1950, z roku 1951, která se stahovala k poválečnému období. Tato umluva se stahovala k velkým přesunům po kontinentu, na což často historicky zapomínáme. Po druhé světové válce docházelo k ohromným přesunům a přesně proto byla tato umluva z roku 51 přijata. Nebyl to pouze poválečný proces. A když jde o Sýrii, tak myslím, že je zřejmé a to víme, že většina Syřanů by se ráda vrátila zpátky, jakmile bude existovat politické řešení její konfliktu. A myslím, že takovou zkušenost jsme udělali v mnoha zemích. Největší přání je vrátit se zpátky a myslím, že vídeňské rozhovory mm, jsou něco, v co vkládáme velikou naději, protože chceme dosáhnout řešení. A neměli bychom, myslím, zapomínat v Evropě na to, že v každém z nás je Eh, nějaká historická zkušenost migranta nebo uprchlíka. Máme to za sebou ve, eh, mezi svými předky. Děkuji. Thank you, Mr. Chair. Uh, děkuji. děkuji, pane předsedo. Já děkuji zástupcům Litvy za to, že nadnesli celý problém pašeráctví Ono je těžké bojovat proti převaděčům lidí a my se snažíme dělat maximum pro to. Eh, minulý mm, Minulý rok jsme měli problém, eh, tedy situaci, eh, kdy pobřežní stráž turecká se snažila tedy zabránit odplavání těchto nelegálních lodí, ale samozřejmě ti pašeráci si našli nové trasy nebo si vezmi, vzali malé nějaké bárky, loďky, takže je potřeba říci, že ty bezpečnostní opatření nestačí. My prostě musíme řešit ty hlavní příčiny syrské krize, protože pokud nebudeme řešit ty hlavní příčiny, tak se nám může stát, že jinde zase vypukne jiný konflikt, jiná krize a budeme v tom znovu. Je jisté, že ehm, boj proti převaděčům je potřeba posílit v oblasti Egejského země ovšem není jednoduché eh, pochytat všechny eh, převaděče. Připomínám také, že máme některé instituce, eh, incidenty i v Egejském moři. Přečtěte si, prosím, všichni naše zprávy, které k tomu máme. My dobře spolupracujeme s eh, Europolem v boji proti eh, pašerákům, převaděčům a eh, také bych ráda řekla, že si myslím, že v EU už nyní existuje povědomí o tomhletom problému a bohužel eh, také povědomí eh, lidí, eh, vlastně ten problém se dostal do povědomí lidí také díky některým tragédiím v, ve středozemí. Někdo z poslanců se tady ptal, zda Turecko by chtělo mít nějakou relokaci uprchlíků. Ano, samozřejmě ačkoliv to je samozřejmě taková kapka v oceánu a je to velmi důležité, je to tedy symbol solidarity. Může to být pět tisíc, šest tisíc, jeden tisíc. Ono je to důležité prostě z perspektivy zodpovědnosti a sdílení břemena. Děkuji za pozornost. Děkuji. Thank you very much for this opportunity. I will just wrap up around Děkuji. Jenom tři eh, odpovědi na tři otázky. Někdo tady zmínil, že Dublin mm, je, Dublinská smlouva vlastně je teď trochu spochybněna, protože Evropa se zásadně změnila od eh, doby, kdy to vstoupilo v platnost, ale my stále máme stejné zájmy, to je mír, stabilita, bezpečnost eh, na to bychom neměli zapomínat, když vyvozujeme závěry z nějakých politických vlivů. Každý máme své voliče v Makedonii, se to odráží poměrně bolestně, protože na nás opravdu jsou velké tlaky, zejména na infrastrukturu, na eh, náklady, to má obrovské. Ale pořád je to nic proti tomu, jaké prostředky nebo jakému tlaku čelí Turecko, které se s těmito uprchlíky vlastně, které je hostí už eh, několik let a nezapomínáme také na situaci v Německu, Švédsku a dalších zemích, které nejsou transitními zeměmi, které jsou cílovými zeměmi. Tady, když si poslechneme nejrůznější argumenty, tak eh, Nikdo se nemá na co vymlouvat. Turecko už je pod tlakem řadu let a říká nám, budeme, budeme mít problém, pokud nám nepomůžete něco řešit. A teď samozřejmě to je taková strategie, že je nějaký, velký, nějaký problém, ten eh, úplně popíráme a potom eh, z toho problému se stane obrovský problém, který už popírat nelze. Takže to platí samozřejmě eh, pro mé, pro mou zemi, pro Srbsku, Maďarsko, pro další země, pro všechny. To znamená, že teď samozřejmě musíme nést část břemene, který, mm, které jsme nevytvořili, ne, nespůsobili jsme ten konflikt. Zmínili jsme také diferenciaci, někteří z poslanců zmínili bezpečnostní hrozby ve formě eh, zahraničních bojovníků a dalších. Eh, asi půl milionu lidí překročilo hranice minimálně do Makedonie. Někteří eh, jsou teď tedy už v Německu nebo v jiných regionech. Většina z nich jsou muži od 20 do 40 let je velmi těžké je všechny zaregistrovat. Eh, v tomto létě jsme měli 12 tisíc lidí na hranicích eh, a také obrovský mezinárodní eh, tlak, abychom je pustili, ale v podstatě tedy fyzicky bylo nemožné všechny zaregistrovat, takže Bůh ví, kolik z nich došlo do západní Evropy. Takže problém, se kterým jsme se potýkali, byl, že buď zabráníme jakémukoliv překročení hranic, což je v podstatě nemožné, a nikdo by se neměl dělat iluze o tom, že, um, že to je možné, protože to prostě fyzicky není možné. A potom, jaké jsou dopady? Registrace je obrovsky důležitá právě ze všech těchto těch důvodů, protože teď se říká, že jsou lidé, kteří mají nejrůznější eh, identity, kteří byli identifikováni bezpečnostními službami a dalšími eh, Eh, problém je, že prostě neprobíhá eh, systematické odebírání otisků prstů a podobně, takže úřady lidí prostě ani nevíme, kde teď jsou. A čím eh, méně se posouváme z té strategie jenom přesouvání zodpovědnosti, čím více, se, čím více máme tady tu strategii sdílení břemena. Pokud tohle to nedokážeme, tak nic nevyřešíme. My si tak neděláme ani starosti, jako, e, řeš, jak, jak vyřešíme ten jednoduchý tranzit. To zase není takový problém. Hlavní problém je vyřešit e, ty hlavní příčiny migrace, protože pokud se to nějak nevyřeší, tak e, jak ti uprchlíci, tak ti hospodářští migranti budou nadále přicházet a my s tím nebudeme schopni nic dělat. Děkuji. Děkuji. Political solution. Děkuji vyčkáváme tady na komplexní politické řešení a všichni doufáme, že se takové řešení objeví. Srbsko je ochotno věnovat veškeré naše úsilí a kapacity společně s dalšími zeměmi našeho regionu, aby se vytvořila lepší možnost řešení krize. Je to společný cíl Evropské unie a nás všech, kteří chceme do Evropské unie vstoupit. Solidarita se nekvanon těchto snah a my budeme dále eh, rozvíjet diskuze o relokaci migrantů. Já stále trvám na tom, co jsem předtím říkala na téma finanční pomoci a doufám, že se získám pochopení tohoto výboru. Já vám všem děkuji. Děkuji vám za váš čas, který jste věnovali našemu výboru. Děkuji za to, co jste řekli. Myslím, že to byla velmi prospěšná debata. Pro mě to bylo určitě užitečné. Musíme spolupracovat. Nejsme jen zde jako členské země Evropské unie, ale je to problém, který musíme řešit skutečně společně, protože je to problém, který je následkem události za poslední 30-40 let. Děkuji vám. Teď se odebereme na oběd s členy národních parlamentu, jdeme do, dal, do další budovy na třetím patře. Dobrou chuť a uvidíme se v 15 hodin. Děkuji. Thanks a lot. I'm just passing the call to and I'll let you know whether I will be able to join.